i lavori. Zahajujeme dnešní pracovní zasedání. Nevylekal jsem vás. Jak jsem tedy právě řekl, zahájíme dnešní pracovní zasedání. Chci připomenout, že toto naše zasedání bude vysíláno přes internet. Bylo mi oznámeno, že pan předseda Martínez měl včera narozeniny, to znamená, že vám tímto přejeme všechno nejlepší k narozeninám, i když s malým spožděním. Pořad jednání byl rozeslán již 19. ledna. Nicméně máme tu několik změn na dnešní pořad jednání. V první řadě pro to, že paní Janaka je nemocná, to znamená, že nebude moci být přítomná na našem zasedání. Ona je právě zpravodajkou k tématu politických stran, to znamená, že tento bod pořadu jednání bude muset být odložen na další zasedání. Dnes eh, se také plánovalo zasedání koordinátorů, nicméně bohužel někteří koordinátoři tu s námi nebudou moci být. To znamená, že budeme moc, muset až do zítřejšího dopoledne odložit zasedání koordinátorů. Co se týče změny návrhu smlouvy, to tomuto projednání koordinátoři také nemohou být eh, přítomní dříve než v 18.30. To znamená, že až zítra, zítra ráno zahájíme zasedání, zasedáním koordinátorů a v 10.30 eh, budeme eh, probírat téma změn smlouvy. To znamená, že dnešní odpoledne budeme věnovat rozpravám ohledně Kosaku a také bodu, který se týká výkladu článku 51, tedy společných schůzí výborů. Paní místopředsedkyně Diana Wallis nás také obeznámí s prací týkající se toho nového rejstříku nebo nového registru transparentnosti. a zítra do bodu různé. Potom zahrneme jeden nový bod, týká se to opravy podle článku 216 jednacího řádu, eh, který se týká občanské iniciativy. Eh, čtyři koordinátoři z tohoto výboru a také z výboru pro petice již souhlasí s tím, že tedy došlo k určitému omylu v závěrečné formulaci a je třeba toto opravit. Nicméně toto tedy probereme až zítra v rámci bodu různé. A nyní tedy přejdeme k prvnímu bodu eh, pořadu jednání, tak jak jsme jej obměnili. Týká se to posledního zasedání koordinátorů ze dne 13. prosince 2010 a 12. ledna tohoto roku. Pan Messerschmidt bude zpravodajem výboru pro zprávu na téma lepšího zákonodárství. Dále bylo uděleno zpravodaji jmenovanému za EPP mm, zpráva týkající se uplatňování článku 123 jednacího řádu. Co se týče postupu podle článku 128 jednacího řádu ohledně obhajoby výho- výsad Evropského parlamentu před soudním dvorem, Tady se koordinátoři rozhodli, že tedy bude vypracovaná zpráva na toto téma. Dále pan Guerrero i nadále bude eh, sledovat, jak se vyvíjejí vztahy eh, s eh, přistoupením k Evropské unii, k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv. A následná fáze po schválení tedy eh, tohoto přistoupení, pak eh, v následné fázi bude vypracována zpráva. Paní místo předsedkyně Reding bude pozvána do jedné z našich nadcházejících, eh, do jednoho z našich zas, nadcházejících zasedání a pohovoří jakožto zástupkyně Evropské komise na téma evropského občanství. Také já se ujmu některých vypracování zpráv. 9. Eh, října eh, proběhl seminář na téma Všichni společně komunikujeme za Evropu. Tam eh, vlast, z, tohoto, z této iniciativy vzešlo rozhodnutí, že rok 2011 bude navržen jakožto Evropský rok dobrovolnictví. A co se týče roku 2012, to bude rok pro aktivní stárnutí. A co se týče roku 2013, tady, říká pan předseda, to bude rok občanství. Nicméně ještě na samotném našem zasedání koordinátoru pak učiníme příslušné návrhy. Eh, co se týče mm, podobných iniciativ. Ty jsou rozhodně velice důležité, protože by měly vést k tomu, že se navýší zájem o tak důležitá témata pro Evropskou unii. A já jsem vám tedy sdělil, co předcházelo. Na našich posledních zasedáních máme vypracované zápisy z předchozích schůzí. Pokud k nim nikdo nemá námitky, tak budou e, schváleny. Jsou to zápisy z dat 8. 9. listopadu, 29. 30. listopadu a 13. prosince. A nyní tedy, pokud budete souhlasit, bod číslo 4 pořadu jednání, to je téma vývoj v rámci Kosaku. Jak jsem vám řekl, dnes je mezi námi také pan místopředseda parlamentu Miguel Angel Martinez. Naposledy jsme se s ním setkali 5. října. V podstatě nyní pokračujeme již v této tradici, abychom pohovořili o posledním vývoji v rámci Kosaku a podívali se také na to, co, nás, co můžeme očekávat od budoucnosti. Chtěl bych již nyní předeslat, že jsem velice, velice spokojen a těší mě, že je tu s námi dnes pan Martinez Martinez na základě příslušného článku jednacího eh, řádu. Tu máme právě eh, zajištěnu přítomnost pana místopředsedy Martineze Martineze a já jsem velice rád, že můžeme počítat z jeho přítomnosti a že s námi spolupracuje. A příští zasedání Kosaku proběhne 10. 11. února v Budapešti. Tam by se mělo také hovořit o nadcházejícím plenárním zasedání Kosaku, které proběhne 29. a 31. května v Budapešti. A já bych nyní rád předal slovo panu místopředsedovi Martinesovi. Děkuji, mm, děkuji pane předsedo. Pro mne je vždy velkým uspokojením, když mohu navštívit výbor pro ústavní záležitosti. U této příležitosti to nečiním z funkce místo předsedy, který je pověřen vztahy s národními parlamenty, tedy za Kosák, ale také tak činím z funkce místo předsedy pilotní skupiny, která byla vytvořena proto, aby dohlížela, jak je vlastně realizováno v praxi vše to, na co poukazuje Lisabonská smlouva, tedy jak by měly národní parlamenty spolupracovat s Evropským parlamentem. Já bych chtěl panu předsedovi Kasinimu poděkovat za to, že mi poblahopřál k narozeninám. Chci mu říci a také všem ostatním, že vlastně došlo k vytvoření takové reflexní skupiny, eh, kde eh, vlastně Eh, kde vlastně bych řekl, že počítáme věk eh, ve francouzštině, protože pouze ve francouzštině se 60 let dělí na 3x20. A uvidíme, jak to bude s tou osmdesátkou. Do té nám zbývá ještě dalších 20 let. Na úvod bych vám chtěl říct si to, jak tedy probíhá spolupráce s Kosakem a pak ještě několik takových i osobních úvah, které v podstatě ale eh, vedou k tomu, že vám řeknu, jaký máme dojem o té konsolidaci, která vychází ze zasedání Kosaku jak, je ta, eh, jak je ten stálý vliv, vliv vztah s národními parlamenty a jak nahlížíme na budoucnost. V první řadě bych chtěl říci, že nás těší, že můžeme eh, spolupracovat bok po boku s předsedou Kasinem. Myslím si, že spolupracujeme opravdu ve výtečné symbioze, vzájemně na sebe spoléháme a myslím si i, že ty výsledky jsou eh, opravdu vidět. Poslední eh, revize jednacího řádu vedla k tomu, že došlo k vytvoření eh, toho vztahu, že vedle pana předsedy Cassiniho i my se účastníme zasedání Kosaku a na tom právě posledním zasedání nás doprovázeli čtyři kolegové, kteří opravdu velice obohatili jednání. Byl to pan Macmillan Scott, který je místo předsedou parlamentu, paní Pervanš Beres, pan Smith, který opravdu také vykonává významnou práci ve svém výboru, a pan Elmar Brok. Myslím si, že eh, někteří z nich opravdu přispěli i k určitým konkrétním tématům, které byly probírány na zasedání, například co se týkalo řízení, správného eh, řízení evropských věcí nebo téma eh, obrany a bezpečnosti. Z toho, co mi sekretariát eh, říkal, bych zvolil následující informace. Zasedání v Bruselu umožnilo opravdu hodnotnou výměnu informací na tak důležitá témata, jako je například hospodářské řízení, strategie 2020, udržitelný rozvoj. A myslím si, že celkově na tom zasedání došlo k opravě zajímavým výměnám názorů. Byl tam pan Leterm, pan předseda Barrozu a také pan eh, prezident Van Rompuy. A mám takový dojem, že v Kosaku je určitá tendence překonávat ty statutární témata, jako je subsidiarita nebo určité eh, nezbytné postupy a věnovat se těm velkým horizontálním tématům, jakým je stav Unie, anebo také program Evropské komise. Obecně ty texty, které byly schváleny na zasedání Kosaku v Bruselu, byl to text nazvaný Přispění a pak také text se závěry. A tam byly v podstatě zapracovány komentáře, připomínky, byly také představeny pozměňovací návrhy eh, ze strany Evropského parlamentu a na závěr se nám podařilo dosáhnout eh, dohody i na téma parlamentního dohledu ve věcech zahraniční a bezpečnostní politiky. Tam eh, opravdu aktivně vystupoval náš kolega Elmar Brok. Na závěr tedy bylo možné schválit text, který byl přijatelný i pro Evropský parlament, aspoň tak na to nahlížím já, i když samozřejmě musím říci, že to bylo v situaci, kdy to nebylo zas tak úplně příjemné pro Evropský parlament, protože když se předkládá na úvod text, který, na který parlament nenahlíží příliš pozitivně, v podstatě je to tak, jako kdyby Evropský parlament vůči Kosaku byl nějakým nepřítelem, ale poté, co se předkládají pozměňovací návrhy, všechno se projednává, snažíme se hledat ty přátelské cesty. Tak v závěru tam, kde jsme opravdu byli považováni za ty nepřátele zpočátku, tak v závěru je vše urovnáno. V počátku tedy s námi nebylo nakládáno příliš pěkně, ale na závěr řekněme tak přijatelně, tak s tím můžeme říci ano, s tím můžeme souhlasit. V podstatě je to chvíle, kdy se tu schvalují texty, které by nemusely být, řekněme, schváleny někým, kdo by byl někdo tak vzdálený pro Evropský parlament, ale tady vlastně spolupracujeme s někým, kdo je, řekněme, naším pravidelným partnerem a to je takový problém, který jsme zaznamenali. Pak ještě musím říci, že tu došlo k opravdu početným chvílím s vyostřeným napětím, kdy, řekněme, ta atmosféra byla až nepřátelská ze strany některých zástupců některých národních parlamentů, zejména co se týče meziinstitucionální dohody Evropského parlamentu a Evropské komise. V závěru myslím, že se tohoto tématu u tohoto tématu ještě pozastavím. Ale již nyní mohu říci, že ten text, který z té eh, rozpravy vzešel, tak to zase není takový text, ke kterému bychom se nemohli vůbec přihlásit. Mne ale znepokojilo, jaké tam byly opravdu nepřátelské postoje ze strany některých zástupců národních parlamentů, konkrétně tedy našich kolegů z Finska, ale nejen ze strany těchto kolegů, vše, všeobecně řečeno, ale zejména i ze strany těch kolegů z naší politické rodiny. To mne překvapilo. Ale problémem tu ani není to, že tu byl nějaký národní parlament, za který vystoupil někdo, kdo nepřátelsky nahlíží na Evropský parlament. Ovšem, následně po tom daném finském kolegovi pohovořil švédský kolega zase z té naší politické rodiny a který to vyjádřil úplně stejně. A to mne opravdu znepokojilo. A mne to znepokuje o to víc, Možná mne to méně překvapuje, ale opravdu znepokojuje, že několik zástupců Spojeného království se pak následně připojí k takovéto, řekněme, mobilizaci. Tady už to překvapení opravdu vrcholí, když následně nizozemští kolegové se vyjádří obdobně, obdobně a vrchol všeho nastane, když zástupci Bundestagu to vyjádří také stejně. A překvapuje mě to také proto, že v tu chvíli, kdy si myslím, že by mělo panovat alespoň slušné vychování, tak všichni ostatní jsou naprosto němí v tu chvíli. Buď jsou tak úplně němí, anebo na to nahlížejí úplně odlišně od těch vyjádřených názorů a v konečném důsledku Evropský parlament je tam úplně osamocen, izolován, jako by byl obklopen jen samotnými nepřáteli. Ovšem v samotném počátku to bylo tak, že jsme předpokládali, že se nacházíme v přítomnosti lidí, kteří jdou stejným směrem, že budeme spolupracovat, že se budeme doplňovat, budeme mít dobré vztahy. Tady si myslím tedy, že eh, k tomuto tématu se ještě budeme vracet, já vám ostatně o tom ještě něco na závěr řeknu. Nicméně, byly tam také jiné eh, významné skutečnosti. Jak jsem již předeslal, podařilo se nám eh, dosáhnout dohody ohledně eh, dohledu, meziparlamentního dohledu na témata zahraniční politiky a politiky obrany. Myslím si, že konference předsedů, která proběhne na počátku eh, dubna, tak tam se bude zase pokračovat v této linii. Belgičtí kolegové jsou zodpovědní za tuto tématiku, tak já opravdu doufám, že se podaří dosáhnout uspokojivého eh, výsledku v tomto procesu. A máme tu ostatně již eh, významné dokumenty, které nejsou kontroverzní a myslím si, že projdou na, poslední meziparla- na následujícím meziparlamentním zasedání témata jako Europol, Eurojust, témata obrany a pak také to téma evropského semestru. Také bych vám chtěl říci, a, a již nyní bych chtěl vzdát čest tomu, jak to bylo projednáno v belgickém parlamentu v obou komorách, protože oni naprosto jasně v podstatě odrazili všechny ty ostatní předchozí intervence a naprosto se jim podařilo zvrátit proběh hlasování a v podstatě to vedlo k tomu, že by se v konečném důsledku parlament nenacházel v tak těžké situaci. Řekněme, že Belgičané dupli na plyn a pak například další kolegové, naši italští kolegové, někteří naši francouzští kolegové, kteří v podstatě vystupovali podobně ve stejné línii, řekněme už tak více rozumně, pokud to vyjádřím politicky, tak eh, se jim podařilo, řekněme, tu cestu usměrnit. Nicméně, k čemu tedy dojde za eh, maďarského předsednictví? Pan předseda Cassini i já jsme se setkali několikrát eh, minulý týden se zástupci eh, Komise pro evropské záležitosti maďarského parlamentu. A právě ten tedy bude předsedat zasedání Kosaku v Budapešti. na, i na zasedání předsedu 10. 10. 11. února i pak na tom eh, plenárním zasedání 29. 31. května. Myslím si, že tady bylo vyjádřeno opravdu to, že jsme ochotní spolupracovat, konstruktivně podporovat výměnu zkušeností pohovořil s námi o prioritách maďarského předsednictví. Mohu říci, že ty priority nejenže nás neobtěžují, ale jsou opravdu více než eh, dobře vybrané. A předseda výboru pro evropské záležitosti maďarského parlamentu nám zaslal petici, petici dánského parlamentu, ve které se žádalo, aby v rámci diskuzí v Kosaku eh, se objevil také, objevilo téma eh, svobody eh, tisku a sdělovacích prostředků, tak trochu také proto, aby se mohlo i nadále sledovat jak se bude vyvíjet ta otázka v rámci maďarského předsednictví, protože tady s tím byl určitý problém. Maďarské předsednictví vlastně mělo do určité míry být v tomto autokritické. A já jsem to pochopil tak, a myslím si, že i pan předseda Cassini to tak pochopil v podstatě, že eh, s nimi souhlasíme, souhlasíme s maďarskou delegací, že tedy tato otázka není zrovna eh, tím, čemu by se měl věnovat Kosák na tom připravovaném zasedání. Nepřejeme si konfrontace, přejeme si pokročit, možná někdy v nadcházejícím zasedáním k těm možnostem, aby se každý mohl tedy vyjadřovat. Další dopis mm, také z dánského parlamentu se týkal ještě jednou tématu jazyku a otázky mnohojazyčnosti. To téma je mi více než blízké, protože kromě tedy vztahů s národními parlamenty, parlamentu také pod mé zodpovědnosti spadají témata mnohojazyčnosti. A tady byl tady návrh, abychom pracovali v angličtině a francouzštině, protože by to eh, opravdu odlehčilo těm nákladům což je ale tedy radikálně proti té naší praxi, proti principům Evropského parlamentu. Nicméně již jsme někdy v minulosti řekli, mě by nevadilo, kdybychom pracovali eh, ve dvou jazycích, ale za té podmínky, že by nikdo tedy neměl možnost eh, se vyjadřovat ve svém jazyce. Tak to bychom byli eh, všichni povinni, bychom měli stejné povinnosti, tedy abychom pracovali v angličtině, francouzštině, ale francouzi nebudou moci hovořit francouzsky, angličané anglicky a budeme si všichni rovnoci, eh, rovni. Ovšem, takto vlastně celou řadu zemí stavíme do té nižší pozice a myslím si, že to jde proti těm základním hodnotám, které tu vyznáváme. Rozhodně si myslím, že takovýto návrh rozhodně neprojde. Pan předseda Cassini také navrhl, a to za naší velké podpory, aby se projednalo i téma občanské iniciativy a také otázka volebního, evropského volebního zákona. Nicméně, alespoň prozatím, ta trojka z posledního kozaku jak se zdálo, nebyla pro takovéto zapracování. A já alespoň chci říci, že pokud si pan předseda Kasiny také bude myslet, tak bychom toto téma mohli znovu předložit. Pan předseda Kasiny také navrhl téma a náboženské svobody k projednání. Ta ostatní témata, tedy bude se hovořit o stavu Unie za přítomnosti komisaře Orbana, pardon, premiéra Ormana, pana předsedy Barosa a komisaře Ševkoviče, pak tu máme strategie 2020, ekonomické řízení, program komise na rok 2012, evropský semestr a také si vyslechneme zprávu belgického předsednictví ohledně konference předsedů z počátku eh, měsíce dubna. No a na závěr Myslím si, že je tu celá řada problémů, které vnímáme ve vztahu ke Kosaku, nicméně opravdu jsou to potíže, které v podstatě zaznamenáváme i ve vztahu s národními parlamenty. Není to taková určitá potíž s identitou Evropského parlamentu, ale spíše problém s identitou národních parlamentů. My jsme vlastně byli ti, kteří spolupracovali na vypracování smlouvy a věděli jsme, že budeme v kontaktu s 27 národními parlamenty. A možná tedy, a v podstatě se tímto setkáváme se zástupci 40 eh, komor parlamentu. A nejenom to, jsou tu země, které vlastně hovoří o tom, že tu mají i regionální parlamenty, které mají eh, autonomní kompetence. Není to jenom příklad Německa, Rakouska, Španělska, Belgie a nyní jak se zdá, v Portugalsku mají regionální parlamenty, které mají legislativní pravomoci. Je tomu tak také ve Finsku, eh, na ostrově Oland. A v podstatě postupem času vidíme, že ta spolupráce a komunikace nebude se 40 subjekty, ale možná s nějakými 120. Takže asi chápete, eh, že možná k tom, na to mají dobré přísloví francouzi, že ten, ta komunikace bude velice eh, náročná a bude obrovsky složitá. Ehm, pak bychom mohli zapojit i Faorské ostrovy eh, v rámci Dánska, anebo s některými určitými parlamenty, třeba v rámci Spojeného království a byl by tam skotský parlament a tak dále a bylo by to opravdu všechno velice složité. Bylo by to také složité z toho důvodu, že i ty národní parlamenty jsou velice heterogenní, zejména co se týče jejich rozměru, eh, tomu, do jaké úrovně se věnují evropským tématům, jaké mají schopnosti, jak nahlížejí na to, co vlastně pro ně znamená Lisabonská smlouva, čemu všemu tedy eh, z důvodu této smlouvy musí čelit. A pak jsou tu problémy, které nejsou přímo z, nevedou z národních parlamentů, ale je to takový ten takzvaný euro, eh, euroskepticismus, který má určitě i vliv na ty národní parlamenty. Mohu říci, že tento rok jsme hodně pokročili ve směru určité racionalizace těch vztahů. Uh, a myslím si, že aspoň ze strany eh, tady kolegů z vašeho výboru, ti k tomu opravdu obrovsky přispěli, podařilo se nám tuto práci skoordinovat, alespoň tak, že za jeden měsíc tu nebylo pět zasedání některých výborů a pak dalších pět měsíců tam nebylo nic, takže jsme připravili roční program s připravenými aktivitami, meziparlamentními aktivitami mezi naším parlamentem, národními parlamenty i komisí a myslím si, že opravdu rozumným způsobem, uspokojivým způsobem jsme toto eh, připravili. A ještě na závěr, pane předsedo, bych chtěl říci, že tu je určitý zásadní problém a že bychom tedy měli věnovat alespoň minutku tomu, co přinese budoucnost. Tedy ten problém, který tu vyvstává, vlastně vychází z té vize některých národních parlamentů. Tato vize mi připadá jako opravdu poměrně hloupá, nicméně existuje. Jedná se o to, že tvrdí, že když Evropský parlament získá vyšší kvóty, vyšší míru pravomocí a zodpovědnosti, tak to vlastně vede k tomu, eh, že nastane určitý krok zpět v rámci toho procesu demokratického budování Evropy. Já si opravdu myslím, že je to hloupost, protože vždy jsem na to nahlížel tak, že demokratizace toho procesu budování Evropy se zejména eh, měřila tím neustálým navýšováním prostřednictvím dalších nových smluv Evropský parlament získával. A právě samozřejmě pokaždé, když Evropský parlament získá určitý druh navýšení pravomocí v tom rozhodovacím procesu, tak se to vždy činí na úkor toho rozhodovacího monopolu, který do té doby zastávala, zastávala rada, a to v celé řadě oblastí. Nicméně nikdy bych si nepomyslel, že by v některých národních parlamentů, v parlamentech to viděli tak, že právě ta zvýšená pravomoc, co se týče spolurozhodování i ze strany parlamentu a snižování toho monopolu rady, by to viděli jako určitý krok zpět, protože oni si myslí, že kontrolují radu prostřednictvím Eh, toho, jak mohou oni ovlivňovat své vlády a tedy následně i radu. A já, milí kolegové, už jsem byl 22, byl jsem a jsem 22 let i národním poslancem a vím tedy, jak tyto vztahy fungují. Už jsem byl mluvčím jak opozice, tak i vládní strany a vím tedy, jak, do jaké míry je možné kontrolovat, jak může Národní parlament kontrolovat Evropskou radu. A proto si opravdu myslím, že to nemá vůbec žádný smysl. Je to nesmyslné myslet si, že by Evropský parlament měl větší pravomoci a to zároveň myslel, že by celý ten proces činil kroky zpět. To ne. Tady opravdu vzniká zapeklitá situace, protože ti, kteří si toto myslí, tak k ním se přidává hlas těch, kteří jsou euroskeptičtí, nevěří v celý tento proces, v tento projekt, jak jsme ostatně my zaznamenali v hemicyklu když se hlasuje, existují tu vždycky výstupy těch, kteří mají, řekněme, takovéto právo vševetovat. Rozhodně ale eh, bude zapotřebí se tomuto ještě věnovat a přistupovat velmi opatrně. Ještě na závěr bych chtěl říci, že tu jsou dva problémy, na které budeme muset nalézt řešení. Ten první to je problém, který já v Bruselu zaznamenávám eh, díky bohu poměrně zřídka. Možná pan předseda Cassini se k tomu bude moci vyjádřit. A to je problém toho, že národní parlamenty a i komise se všemi těmi zdroji, které má komise k dispozici, se snaží vytvořit určitý most, určité parlamentní kontroly, mezi komisí a těmi národními parlamenty a to logicky tedy představuje i určité přemostění na ten národní parlament. Znamená to tedy, že tu někdo bude chtít jít proti Lisabonské smlouvě, proti úmluvě, protože některé národní parlamenty si vlastně přejí vytvořit eh, nějakou druhou nebo třetí hm, komoru, a vlastně tento návrh eh, v minulosti na úrovni evropských institucí byl mnohokrát zamítnut. To je opravdu reálný problém, protože tady by možná Evropská komise mohla mít eh, určitou snahu eh, vycestovávat do národních parlamentů a hovořit tam před nimi a tady nehovořím jenom o předsedovi komise, ale pro příslušné komisaře zodpovědné za jakákoliv témata, že by jednoduše nějaký národní parlament měl výbor pro zemědělství a zavolal si tam příslušného komisaře pro zemědělství nebo zase pro dopravu a tak podobně a vytvářeli by si takové sítě kontaktů. Rozhodně a priori říkám, že by to nemuselo být negativní, mohli by si předávat více informací. Nicméně problém bude, když tento mechanismus bude vlastně naprosto obcházet ten již zaběhnutý postup, eh, který vlastně počítá s přispěním Evropského parlamentu. Ještě chci říci, že pan předseda Barozu tady v tomto byl byl velice jasný a opravdu mluvil ve prospěch Evropského parlamentu na tom zasedání, bruselském zasedáním Kosaku. Nikdy jsem ho neslyšel, že by mluvil tak velice jasně, v tak nepřátelském, řekněme, prostředí. Mluvil opravdu velice jasně, všichni zaznamenal, že mluvil s velkým respektem vůči Evropskému parlamentu. Mě to těší a chci vám o tom nyní říci, protože opravdu hovořil skvěle, hovořil naprosto radikálně, naprosto jasně v této věci. A jak jsem předeslal, ta atmosféra tam opravdu nebyla eh, nejjednodušší, takže za to bych mu chtěl ještě jednou poděkovat. No a pak ten druhý problém. Ten se týká toho, jak vlastně skloubíme to, co zavádějí smlouvy, to znamená takový určitý dohled spíše než kontrolu nad zahraniční politikou a nad politikou bezpečnosti a obrany Evropské unie. Tady eh, opravdu také vzniká takový zvláštní fenomén. A ten se týká toho, že se tu zmiňuje eh, ta již neexistující sněmovna té, toho bývalého evropského společenství západní Evropy a toto již neodpovídá realitě. Já jsem byl členem této sněmovny po 20 let a zasedal jsem tam jako místo předseda 14 let. Opravdu to bylo zajímavé eh, společenství, nicméně chtěl bych nyní říci, že taková sněmovna eh, vykonávala kontrolu nad vládami a nad státy, co se týče politiky bezpečnosti a obrany, tak eh, to opravdu vůbec neodpovídá realitě. Nedávno jsem hovořil s předsedou belgické sněmovny, který byl sedm let ministrem obrany. A řekl jsem mu, v době, kdy jste byl ministrem obrany, tak jste se vlastně několikrát dostavil i do Evropského parlamentu a myslel jste si, že byste byl do určité míry kontrolován. A on mi odpověděl, ne, ne, vždyť my jsme tam eh, docházeli proto, abychom si vyměňovali informace, abychom si naslouchali. Uh, takže otázkou je, co budeme dělat nyní? A tady je opravdu velká výzva. A vlastně vy v tomto výboru, kolegové, je například pan Valtieri a nebo také pan Dav, který je výtečným spolupracovatelem v této tematice, tak i e, společně s panem Brok se právě zamýšlíme nad tím, jak toto sformulujeme. Belgický parlament připravil návrh textu a Eh, chceme se tedy zamyslet nad tím, jak eh, jak budeme postupovat. Je to tedy návrh belgického předsednictví, budeme muset zareagovat, předkládat pozměňovací návrhy nebo i nepředkládat. A nyní tedy mm, tu budeme mít dokument, který zasílá Národní parlament. Já bych si nepřál jej tu nějak identifikovat, nechci být nesympatický, ale z toho vyplývalo, vyplývala taková míra agresivity, že si dovolili navrhnout určitý mechanismus, který by vedl k tomu, že když dojde k zasedání v Bruselu, Eh, určitého organismu, který oni navrhují, tak navrhují, aby to setkání proběhlo v místě jakémkoliv jiném než Evropský parlament. Ať je to třeba v radě, ať je to kdekoliv jenom ne v Evropském parlamentu. A v následujícím odstavci navrhují, aby se rozhodně nikdy, nikdy nepřijal žádný způsob financování žádných aktivit, které se budou rozvíjet ze strany Evropského parlamentu, což je tedy něco naprosto neobvyklého. Rozhodně si myslím, že pro Evropský parlament to eh, není zas takové velké zklamání, když nám řeknou, že nechtějí, abychom je financovali, ale v podstatě měl to být nějaký návrh na to, jak sladit, jak skloubit tu budoucí parlamentní kontrolu té budoucí politiky obrany a bezpečnosti a navrhují něco takového, tak si myslím, že to zacházení e, vůči Evropskému parlamentu, že tedy navrhuji, ano, abychom se, abychom setkávali v, v Bruselu, ale kdekoliv jinde než v Evropském parlamentu, tak to je opravdu překvapivé. Vždyť samotný Evropský parlament mnohokrát nabízí jiným institucím, i včetně rady, své instalace, své prostory, aby tam mohli zasedat. Takže tady bych navrhoval eh, takové dvě alternativy. Nevím, jestli to mohu nazvat dvě alternativy, nebo jestli je to jenom jedna alternativa a jeden návrh. V podstatě jsou to taková dvě řešení. Takže je tu jedno řešení, tedy, že nyní se zamýšlíme nad tím, jak tedy obecně sladit vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Kosa, který i nadále může mít tu stávající dynamiku, možná ano, může to tak být, ale rozhodně si nepřeji, aby se ty vztahy nějak rozmělnily mezi zástupce 40 sněmoven a zástupce Evropského parlamentu a že mezi nimi uh, Ehm, nebudou dobré vztahy, bude tam panovat nerozumění, že celá ta debata vlastně bude debatou národních parlamentů a když do Kosaku dorazí Van Rompuy nebo Barozu, tak se vlastně eh, tak vlastně s námi ten kontakt, když nebude tak dobrý, eh, budou na nás nahlížet, jako bychom byli takovým vnějším prvkem, kterému tedy sice oni hovoří, ale v rámci pravomoci Kosaku si myslím, že by se to mohlo provádět jinak. Já bych řekl, že co se týče takových těch obecnějších vztahů, těch trvalejších vztahů, bychom mohli vytvořit určitý integrační mechanismus, který ovšem samozřejmě bude muset početně i kvalitativně být odlišný. Nemůže tam být 40 zástupců za jeden orgán a jeden zástupce za, ten, za tu druhou stranu. No a pokud někdo bude mít jinou alternativu, samozřejmě proti tomu vůbec nejsem klidně jim můžeme říci, dobrá, vy za ty národní parlamenty, vy mezi sebou se koordinujte, jak si přejete, řekněte si mezi sebou, co si přejete říci, Nahlížejte na Evropskou unii a na nejrůznější instituce, včetně Evropský, Evropského parlamentu, jak chcete, ale v určitou chvíli celého procesu pak ta určitá, ten určitý koordinátor těchto národních parlamentů zasedne se zástupci Evropského parlamentu na základě paritního zastoupení a budou spolu tedy projednávat ta témata, která nás zavazují protože tak to ostatně stanovila již smlouva. A myslím si, že to jsou tedy ty dvě eh, možnosti, které tu stojí nyní před námi. A měli bychom tedy jít touto cestou bez nějakého dogmatismu, bez toho, že bychom příliš upřednostňovali to či ono. Měli bychom směřovat směrem k demokratizaci, to ano. Měli bychom projednávat samozřejmě jakákoliv témata, Měli bychom být dostatečně autonomní i zodpovědní, tak jak nám ostatně připadá. A zase ty národní parlamenty za sebe by měly hovořit jedním jazykem nebo dvěma nebo 21, ať se setkávají, kde si přejí, ať je to třeba eh, v radě nebo v některém tom národním parlamentu. No a pak, když nastane ta chvíle, to znamená jednou za rok, dvakrát za rok, na základě toho, jak se dohodneme, tak se setkáme a mezi jinými budeme hovořit o zahraničí zahraniční politice a politice obrany a bezpečnosti. A v podstatě potom v závěru buď se dohodneme nebo nedohodneme. A když tam pak zazní nějaká kritika, tak Doufám, že to bude rozumná, pochopitelná kritika. My můžeme, eh, nesou, oni mohou nesouhlasit s tím, co říká Evropský parlament a vyjádřit to. A podobně zase Evropský parlament vyjádří, že nesouhlasí s něčím, co oni říkají ale nepřeji si, aby tomu bylo tak jako nyní, že je tu určitý subjekt, jako je kosa, který se pak rozšířuje svým vlivem i na jiné subjekty. A v podstatě vě velkou většinu svého času věnují tomu, že jenom kritizují, řekněme nás. Tady si myslím, že je to opravdu nekoherentní a myslím si, že tedy ty iniciativy a ty připomínky a ty myšlenky, které v tomto světle byly vyjádřeny, eh, Tady si myslím, že by výbor pro ústavní záležitosti se svým předsedou Kasínem mohl podstatně ovlivnit. Nyní je k tomu ta správná chvíle a je i navíc nezbytné, abychom učinili to, co jsme dosud nedělali tak dobře. To znamená určitou míru lobbingu u těch národních parlamentů proto, aby tedy i oni nebyli tak úplně mlčenliví němi a aby hovořili, ale aby hovořili objektivně, aby tedy na těch zasedáních se, neroz, se nebyla cítit jenom ta míra nepřátelství že bychom jenom slyšeli, že čtyři hlavní aktéři tam hovoří nepřátelsky a těch 30 dalších zástupců tam jenom mlčí to opravdu, eh, tak to si nepředstavujeme, tu správnou spolupráci. Takže v podstatě to je vše, co jsem vám chtěl říct. Já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za vaši trpělivost, že jste si mne tak dlouhou chvíli eh, dokázali vyslechnout, ale doufám, že chápete tu míru upřímnosti, s kterou tady hovořím, ale myslím si, že jinak by se to ani nedalo popsat. Nebylo by rozumné, abych eh, s vámi nezdílel to, co tam my vnímáme a zažíváme. A rozhodně. Eh, já teda tady pracuji 12 let v Evropském parlamentu a 22 v Národním parlamentu, takže já opravdu nejsem nepřítelem Národních parlamentů, právě naopak. Eh, já nejsem žádným talibanem, talibancem Evropského parlamentu. A já si myslím, že Evropský parlament je takovým nástrojem, národní parlamenty jsou také nástroje a společně bychom tedy měli přispět k tomu, aby celý ten proces, do kterého jsme zavázáni, opravdu pokročil vpřed. Takže ještě jednou děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. A to nebyla žádná formální řeč, žádný formální projev. Byl to velice angažovaný projev. Chtěl bych říci, že pokud je o většinu témat, souhlasím s vámi, především pokud jde o vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a také mezi vládami a komisí. Udělalo na mě dojem, a to, jak jela delegace do Londýna minulý týden a jaké tam měla zkušenosti. Setkali jsme se tam s předsedou výboru pro ústavní záležitosti eh, dolní sněmovny. Setkali jsme se tam s ministrem pro evropské záležitosti. Setkali jsme se také se zástupci občanské společnosti a také s předsedy výboru pro evropské záležitosti a pro ústavní záležitosti z horní komory britského parlamentu. A jasně z toho vyplynulo, že existuje určitý nepřátelský postoj vůči Evropskému parlamentu. A kromě minulé schůzky s předsedou výboru pro ústavní záležitosti Horní komory britského parlamentu jsme se soustředili během všech ostatních jednání na jeden návrh, eh, na kterém parlament, britský parlament pracuje a který může být schválen v následujících dnech. Eh, zdá se, že nechtějí žádné změny Lisabonské smlouvy, nechtějí žádný převod pravomocí na evropskou úroveň. Tak oni to vnímají. Něco takového by muselo být ehm, schváleno nebo provedeno ehm, národní legislativou ve Velké Británii a zároveň by to muselo být schváleno referendem. Řekli, že přijeli Lisabonskou smlouvu, ale ne jako krok v určitém směru. A byl to závěr určitého procesu, ale to je všechno pro ně. poukazovali na to, že nemohou souhlasit s tím, aby britská vláda podléhala nějakému právnímu řádu jiné země nebo jiných zemí mimo Velkou Británii. A to jsou obavy, které existují na národní úrovni a my předtím nemůžeme zavírat oči. Musíme se s tím naučit žít. Poté, co jsem si vyslechl, co jste říkal, Domnívám se, že pokud hodnotíte spolupráci členských států ochotou jejich zástupců vytvářet Evropu, nejde zde o nějaké detaily. Existuje princip subsidiarity podle Lisabonské smlouvy a podle Lisabonské smlouvy máme každodenní kontakt z národní úrovni. Takže otázka, zásadní otázka je, jaký je stav Unie. Pan Rompuy a Barroso se o tom, o tom zmiňovali již dříve ve svých projevech. Další schůze Kosaku v Budapešti a bude schůze, které bude předsedat eh, maďarský ministra, bude tam také Barroso. Barroso přednese prezentaci. Já už jsem ve sděleních řekl, že máme tento meziinstitucionální projekt a musíme se snažit zahnout zástupce našich občanů do komunikace s lidmi. Je pravda samozřejmě, že jejich práce spočívá v tom, aby dohlíželi na vlády, stejně tak, jako tento parlament dohlíží na práci rady. To je demokracie. To je způsob, jak v Evropské unii může být demokracie prosazována. V menších zemích, ale i ve větších zemích, jako je Německo, jsme zahájili práci v tomto výboru tím, že jsme se zabývali rozhodnutím ústavního soudu z Karlsruhe. Zdá se, že rozhodnutí tohoto soudu se snaží omezovat evropskou integraci nebo určovat určité limity evropské integrace. A já se domnívám, že i Kosak musí být orgánem, který bude schopen Evropu komunikovat občanům. jsme často svědky toho, že malé věci působí problémy, tak jako je například rámcová dohoda. Já chápu, že lidé mohou mít určité výhrady, pokud jde o přítomnost Evropského parlamentu u mezinárodních jednání. Nicméně, takové situaci není možné svolávat eh, schůzi 40 různých legislativních orgánů. Nejdříve pan Guerrero. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat panu Martinezovi za informace i za tu spíše analýzu, kterou nám poskytl. Také vám chci poblahopřát k vašim narozeninám. Nicméně vzhledem k tomu, že máte zodpovědnost jako místo předseda téměř za všechno zde v Evropském parlamentu, tak to znamená, že určitě jste v, v dobré formě pro to, abyste tedy mohl vykonávat všechny tyto vaše funkce. Myslím si, že když eh, nám tedy poskytujete ty výsledky určitého konkrétního zasedání Evropského parlamentu s národními parlamenty, tak jste se vlastně i zamyslel nad určitou diagnózou, tedy popsal jste ten stav, v jakém se nachází nyní evropský projekt. Je to něco více než jen popisování vztahů mezi několika a některými parlamenty. V podstatě je to taková zpráva, taková určitá interpretace těch základních linií, které tu vyvstávají po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Jsou to tedy linie, které hodně znepokojují. Znepokojují nás ohledně budoucnosti evropského projektu a budoucnosti Evropského parlamentu. A pan předseda Cassini poukázal eh, na to, že při jeho návštěvě Spojeného království si vlastně ověřil, do jaké míry je tam přítomná ta myšlenka toho, že Lisabonská smlouva není dalším krokem v tom projektu budování Evropské unie, ale v podstatě závěrečným krokem. A v podstatě v realitě dochází k tomu, že je tu velice silná eh, vůle vracet se někam zpět, vůbec nebrat eh, v potaz, Lisabonskou smlouvu jako něco, čeho jsme dosáhli, ale spíše jako něco, čeho jsme vůbec neměli dosáhnout a je tu tedy snaha kráčet v dozadu. To znamená, že ta situace je ještě horší než nějaká paralýza eh, toho stavu, kterého dosáhla Lisabonská smlouva. No a co se týče vztahů s národními parlamenty, já tady opačně od pana Martineze, který tu zasedá 12 let a 22 v národních parlamentech. Já jsem poprvé europoslancem a také jsem předtím nikdy nebyl poslancem národního parlamentu. Nicméně, myslím si, že ta předchozí fáze, tedy když europoslance, europoslanec byl v minulosti národním poslancem, tak v podstatě takováto situace vedla k, řekněme, menšímu odporu ze strany členů toho národního parlamentu vůči Evropskému parlamentu. V podstatě e, je to taková skutečnost, která byla velkým pokrokem pro Evropský parlament, že jeho členové Eh, mohli být předtím členy národních parlamentů. Neměli bychom zapomínat na to, že to vedlo a nyní vede právě i k určitému odporu ze strany národních parlamentů. Pan Martinez také zmínil takový určitý druh odporu, co se týče navyšování pravomoci Evropského parlamentu. Po dlouhé období mnohé národní parlamenty zaznamenávaly nebo nahlížely na Evropský parlament jako na takovou sněmovnu, která exkluzivně se zabývá jenom předkládání nějakých návrhů, určitých zamýšlení a nevykonává tu svoji roli, která jí připadá a která odpovídá tomu, co dělají ty národní parlamenty. A to, že se navyšuje ta pravomoc Evropského parlamentu, tak na to tedy bohužel nahlíží jako na, na to, že je tu konkurent, který má čím dál větší pravomoci a nenahlíží na nás jako na rovnocenného partnera. Pak ta otázka renacionalizace, ke které dochází v určitých politických tématech, alespoň co se týče té tendence u eh, mezivládních dohod co se týče toho opětného zvažování toho, zda by některé ty politiky, které mají nyní evropskou dimenzi, měly očinit krok vpřed a vrátit se zase do těch vnitrostátních pravomocí, tak jako to bylo u té otázky hospodářského řízení. Tady opravdu mnohé země jsou proti, i mnohé národní instituce na ty určité mechanismy finančního dohledu eh, si nepřejí, aby měli evropskou dimenzi. Spíše jenom, aby to bylo určité přidružené partnerství v rámci toho finančního a ekonomického dohledu. Také to jde proti té dynamice. V některých zemích to zažíváme a vnímáme více, někde méně. To jsou eh, současné období krize, vede k tomu, že se často za vše obvinuje Brusel. Ten subjekt nazvaný Brusel je zodpovědný za veškerá rozhodnutí, která vlastně činí národní vlády ta rozhodnutí, která v podstatě v tomto historickém momentu, to jsou kroky e, o tom, jak si musíme utahovat opasky, jaký to má vliv na sociální oblast, na zaměstnanost, a v mnohých zemích národní vlády, aby se vlastně sami ochránili, tak to vysvětlují tak, že oni by vlastně nemuseli přistupovat k takovýmto opatřením, ale že ta nějaká superstruktura, o které vlastně nikdo ani neví, kde se nachází, ale které se říká Brusel, že tam odsud dostali ten pokyn. A pak eh, ten odkaz na eh, rozsudek soudu v Německu, kromě tedy toho, jaké možné interpretace na to každý má, tak si myslím, že v podstatě je pozitivní, že pozitivně na to mnozí občané nahlížejí, nejen občané, i vlády, instituce, tak, že si tedy mohou myslet, že ten evropský proces zašel až příliš daleko. A v podstatě tak jako ten samotný rozsudek v podstatě spochybňuje spochybňuje tu opravdovou demokratickou legitimnost Evropského parlamentu. Tedy, že zažíváme historický moment, kdy tu vlastně máme instituce jednotlivých členských států, že všichni tito přispěli k budování evropského projektu a že všechno to, co se tu objevilo v rámci procesu jako evropské občanství, je nyní nějakým způsobem spochybněno. Pak pan Martinez hovořil o určitých návrzích a teď už se blížím k závěru. Tady si myslím, že to jsou opravdu velké výzvy pro náš výbor a myslím si, že my tento výbor a celkově i Evropský parlament máme povinnost znovu eh, podnítit ten evropský proces, znovu vysvětlit, že toto je projekt společného vládnutí na mnoha úrovních že existuje evropská úroveň, národní úroveň, regionální úroveň, pokud tedy některé země mají rozvinutou právě i tu regionální úroveň. A právě toto mnohoúrovňové fungování může vést k dobré Eh, mu fungování, anebo také ke konfrontacím. A jakékoliv konfrontace pak oslabují všechny tyto úrovně. Oslabují Evropský parlament i evropské instituce, oslabují národní parlamenty a také oslabují ty regionální parlamenty. Pokud každý z nich bude bojovat za nějaké pravomoci, které by se naopak měly vykonávat společně, tak se dojde k závěru, že vlastně tu něco uniká, že nakonec evropská, to evropské řízení nefunguje, ani to národní řízení nefunguje. A pak tedy Evropský parlament i ten národní eh, parlament by měli vykonávat své legislativní i kontrolní funkce. Ovšem ta spolupráce by měla být lepší. A myslím si, že tedy společně bychom se měli snažit toto podpořit i v našich politických skupinách na celoevropské úrovni. Měli bychom se snažit našim politickým rodinám předat toto sdělení i na národní úrovni, že tedy opět je tu společný projekt, politický projekt, Eh, že je tu několik úrovní, ta politická, institucionální a občanská. A pokud budeme postupovat pouze jednotlivě, tak ten proces oslabíme a neposílíme. E- Děkuji. Pan Messerschmidt. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. A zároveň bych rád poděkoval panu Martinezovi za jeho vystoupení. S mnoha argumenty, které popisují tuto situaci, souhlasím, ale zároveň bych rád řekl to, že všichni, kdo vykonávají nějakou veřejnou funkci či mandát, všichni to děláme na základě nejlepších intencí a snažíme se do všech jednání jít s určitou vůli, s určitým zájmem a s určitou snahou plnit svou funkci. To znamená, že jsme vázáni určitými povinnostmi v rámci Lisabonské smlouvy, to znamená s cílem, aby jsme to nějak zprovoznili a právě proto bychom se měli dostat trochu nebo vžít se do situace těch, kteří jsou negativně naladěni vůči Evropskému parlamentu, což neznamená pouze Finy či Brity, nebo finský či britský parlament. Tyto pocity vidím v mnoha evropských zemích. Možná, když už ne nějakou, nějaké nepřátelství, alespoň určitý skeptický pohled na situaci a na vývoj. Když se podíváme na vývoj v posledním roce, roce a půl od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, tak si myslím, že by nebylo obtížné najít určité důvody či argumenty, například Evropskou externí službu, když se vytvářela, tak eh, eh, národním parlamentům bylo, bylo slíbeno, že budou mít určitou možnost kontroly, zatímco Evropský parlament eh, určité rozhodování v oblasti rozpočtu. Zatímco, pokud jde o externí kompetence, tak některé byly poté v podstatě převzaty Evropskou komisí. Když se podíváme na celou záležitost očima EP, to je logické, my zde fungujeme, my máme možnost jednat s představiteli komise, ovšem z pohledu národních parlamentů to může být vnímáno jakožto nesplněný slib. A dokonce, i když jsme se nezúčastňovali samotného rozhodnutí, tak si musíme tu realitu uvědomit. A když hovoříme v tomto smyslu, a samozřejmě naší povinnosti splnit tyto úkoly, měli bychom pochopit, proč si některé parlamenty právě vybudovaly takové argumenty proti Evropskému parlamentu. Měli bychom to pochopit, protože si myslím, že je to pro nás jednodušší než pro jiné. Můžeme udělat dvě věci. Buď si řekneme, dobře, nebude to fungovat, protože tomu prostě nerozumíte a my tomu nerozumíme, takže prostě si to nějak vysvětlíme, jakým způsobem by ta práce mohla fungovat. To si myslím, že by vedlo jenom k dalším prostě nepochopením, nebo naopak eh, předložit argumenty, vést otevřenou diskuzi a právě to děláme v Kosaku, i když teda dost tak s určitými výhradami. Já jsem byl na poslední schůzce ale alespoň oceňuji to, že tam ta diskuse probíhá. Někteří lidé ovšem jsou ochotní poté na základě dobrých argumentů změnit hlasování a změnit své stanovisko. Pokud máme dobré kvalitní argumenty, tak bychom měli vést otevřenou diskuzi a ne se neustále snažit poukázat na to, proč si myslíme, nebo mm, že naši nepřátelé mají prostě na to špatný názor, tak bychom to měli prokázat, že opravdu tento názor je nesprávný. A právě proto bychom měli v rámci předsednictví Kosaku trvat na tom, že pokud nebudeme mít dohodu do té doby, než budeme mít dohodu, je ohledně toho, jakým způsobem bude probíhat kontrola v oblasti EAS, v oblasti principu subsidiarity. Pokud to nevyřešíme, tak prostě nemůžeme mít další schůzku kosaku, na které bychom to řešili. Prostě musíme mít nějakou instituci, která by byla schopna tyto záležitosti vyřešit. Osobně nevidím žádnou jinou alternativu. Musíme prostě na tom trvat a poté doufejme, že, to, že pokročíme, že vyřešíme určitá nedorozumění, která tam zatím přetrvávají. Děkuji za slovo. Děkujeme. Pane kolego, pan Sondegard. Herr Martinez, øh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A rovněž bych rád popřál vše nejlepších narozeninám panu Martinesovi a zároveň bych rád poděkoval za tuto prezentaci, která skutečně byla nesmírně zajímavá, protože tato situace opravdu evokuje přesně situaci tak, jak vypadá v Evropské unii a zároveň ve všech evropských institucích. Domnívám se, že to je opravdu velice hmm, příhodná, velice kvalitní eh, analýza, protože některé, ano, u některých národních parlamentů vidíme čím dál tím větší odpor vůči, na, vůči Evropskému parlamentu. Ovšem, měli bychom si položit následující otázku, proč tomu tak je, nebo co tímto způsobem tyto parlamenty vyjadřují, jaké jsou důvody. A myslím si, že by bylo špatné kdybychom si mysleli, že je to pouze nějaký kruh, kde Evropský parlament je uprostřed tohoto kruhu a všichni jsou proti nám a že to představuje pouze nějaké kontradikce a opozici. Já si spíše domnívám, že to představuje určitou větší nebo rozsáhlejší tendenci, určitý trend, který zároveň je určitým znakem rozsáhlejších problémů. Ve skutečnosti si myslím, že jde o určit tou rezistenci, protože jde o vyjádření nespokojenosti našich občanů, protože, řekněme, nejde pouze o Evropský parlament, jde možná o celou Evropskou unii, to znamená, jakým způsobem rozhodujeme. Mnoho našich voličů prostě jenom říká, vidíte, Evropská unie rozhodla tak či jinak. Oni nás nevnímají jako jednotlivé instituce, jako parlament či jako komisi, ale Evropskou unii. A prostě obyvatelé se domnívají, že Evropská unie prostě zasahuje příliš, rozhoduje příliš a zasahuje příliš do určitých domen, do určitých oblastí a to v podstatě vyvolává určitý odpor i na straně národních parlamentů. Čili poté z toho vyplývá tento pocit určité opozice ze strany národních parlamentů vůči našemu parlamentu, vůči Evropskému parlamentu. Evropský parlament je, řekl bych, možná určitou obětí, obětí této nespokojenosti mezi našimi občany. A jakmile se rozhodneme, nebo jakmile si položíme otázku, zdá skutečně Evropská unie rozhoduje o mm, nebo rozhoduje příliš, zdá je to určitý pocit, který je odůvodněný, nebo zdá je to spíše určitá jazyková či pedagogická záležitost. Možná bychom měli spíše vysvětlit celou situaci a rozptýlit problémy či určité obavy. To je otázka, které bychom se měli věnovat. Pane Martinezi, vy jste se zmínil o mnoha příkladech, zmínil jste skandinávské parlamenty a já osobně já to skutečně chápu, protože my opravdu u nás vidíme velice jasně, jak Evropská unie zasáhla do rozhodnutí, které byla podle našeho názoru opravdu v naší kompetenci, naše základní práva. Evropský soudní dvůr, jak víme, přijal mnoho rozhodnutí, ať už jde o Viking proces nebo jiné procesy, které velice jasně měly poté dopad na Švédsko, na Finsko, na Dánsko a znamenalo to určité zredukování našich práv. A my v podstatě často u nás nechápeme, proč by se Evropská unie měla tímto způsobem vměšovat do práv, do legislativy v našich zemích, se kterými my souhlasíme. My jsme například v Dánsku museli změnit kolektivní vyjednávání smlouvy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jenom proto, že Evropský soudní dvůr prostě přišel s konkrétním rozsudkem. Tento Evropský soudní dvůr prostě rozhodl, že my nemáme právo požadovat o to, aby polští pracovníci u nás měli stejná práva jako dánští pracovníci. Jakým způsobem může vůbec Evropský soudní dvůr rozhodovat o těchto záležitostech? Já bych vám samozřejmě mohl v tomto ohledu uvést mnoho jiných příkladů. Evropský parlament samozřejmě hraje i pozitivní roli. Jakmile, řekněme, Evropská komise rozhodla v tom smyslu, že všechny by rozhodla, že by všechny země musely přijmout nějaké konkrétní rozhodnutí, řekněme v oblasti masa. Já nevím, jak to probíhalo ve Španělsku, ovšem u nás ve Skandinávii žádná strana by nebyla ochotná přijmout takové rozhodnutí. A najednou Evropská komise říká, ale ano, ano, musíte to všechno, musíte s tím souhlasit, musíte toto rozhodnutí přijmout. najednou jsme měli pocit, že to byl určitý diktát ze strany Evropské unie a to je pouze opravdu příklad. To je příklad, který jasně podle mého názoru ilustruje to, že zde v podstatě jsou důvody, které vedou k těm pocitům na straně našich občanů, k té nedůvěře a Nemyslím si, že bychom mohli vyřešit tento problém bez otevřené diskuze. Samozřejmě, že chápu, že jde o rozsáhlou rozprávu, chápu velice Dobře, to jde, že jde o problematiku, kterou nemůžeme vyřešit na schůzce Kosaku nebo v rámci našeho výboru. Ovšem, pokud bychom se o to chtěli pokusit, tak bychom měli především velice otevřeně diskutovat o problému, podívat se na to, jak pokročit této záležitosti. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Ranchel. Grazie, prezidente. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl říct, že jsem velice pozorně poslouchal a jsem velice rád, že pan Angel Martinez Martinez eh, nám zde přednesl svůj projev. A chci eh, citovat Bibli, ve které se praví nic nového pod sluncem. A minulý rok, nebo předminulý rok, byla ratifikována Lisabonská smlouva a během tohoto procesu jsme byli svědky toho, jaké jsou vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. A myslím, že by se to dalo nazvat takovou ústavní žádlivostí. Na tomto místě bych chtěl říct, že jsem plně přesvědčen o tom, že v postoji národních parlamentů chybí určitá perspektiva. Říkám to, aniž bych se bál to říci jasně a takto zpříma. Domnívám se totiž také, že rada prostřednictvím každé vlády která má běžně plnou podporu parlamentu. Rada se snaží přesvědčit národní parlamenty o tom, že národní parlamenty vlivem Lisabonské smlouvy přijdou určité kompetence a že tyto kompetence budou přeneseny na Evropský parlament. Tento argument jsem slyšel také z předsednictva EPP od lidí, kteří jsou odpovědní za vztahy s národními parlamenty. Slyšel jsem to tisíckrát. Slyšel jsem, že mohou kontrolovat radu. Chtěl bych podpořit postoj pana Martinéze Martinéze. Já jsem bývalým členem Národního parlamentu a jsem také bývalým předsedou parlamentní skupiny a vím, že není tak jednoduché kontrolovat vlastní vládu. Ale o to zde nejde. To zde není hlavní problém. Hlavní problém je to, že Národní parlament nemůže kontrolovat 26 dalších vlád, které jsou v radě. To je problém. Oni tedy nejsou schopni kontrolovat postoj rady, pokud zde není pravidlo jednohlasnosti. Samozřejmě pokud existuje požadavek jedno, jednomyslnosti, potom národní parlamenty mohou mít určitý vliv, ale radu jako celek kontrolovat nemohou. Mají vliv maximálně na jednu vládu, jeden kabinet a nikoli na všech 27 v radě. A to je důvod, proč na evropské úrovni je potřeba určité kontroly nad komisí a určitým způsobem také nad politickými rozhodnutími rady. Já svým způsobem souhlasím s tím, co říkal kolega Messerschmidt. Zmínil především situaci v Kosaku. Zmínil to, že v Kosaku je združeno 27 různých státu a že tam je velice těžké někdy otevřeně vysvětlit eh, tento postoj, aniž by se člověk musel obávat, že dojde k nedorozumění. Ale já mám určitou zkušenost a jsem přesvědčen o tom, že bychom měli rozvíjet vztahy mezi Evropským parlamentem a každým z národních parlamentů nebo jak řekl také náš kolega Martinez Martinez, řekl inovativním způsobem a vztahy se celkem um, se všemi těmi parlamenty, které existují na národní úrovni. V některých zemích existují regionální parlamenty s vlastními kompetencemi. Já se domnívám, že bychom měli mít přímé vztahy s národními parlamenty. A já mám zkušenost z delegace, které se účastnil také předseda Karl Cassini, z delegace do Londýna. Já se domnívám, že se tam diskutovalo o velice citlivém tématu, což je tento zákon o přenosu pravomocí. Já si myslím, že tam existovala dobrá atmosféra, pokud jde o eh, to vyslechnout si náš názor. Eh, nesouhlasili s ním, ale chtěli si ho vyslechnout. A myslím, že byli velice otevření. A já se domnívám, že bychom se měli snažit rozvíjet tyto bilaterální vztahy mezi Evropským parlamentem a určitým národním parlamentem, každým národním parlamentem, nikoli tou skupinou 27. Takže měli bychom se snažit o tyto, tyto bilaterální vztahy, protože je mnohem snažší v takovémto grémiu vysvětlit věci, hovořit upřímně a otevřeně. Je pak také dostatek času prezentovat vlastní argumenty A nevznikají zde potom takové ty kampaně, kdy nějaký parlament, v daném případě finský parlament, eh, začne eh, se stavět proti Evropskému parlamentu a ostatní potom následují a snaží se dokázat jeden druhému, kdo je eh, důraznějším poslancem Národního parlamentu. My jsme ve výboru hovořili o jedné otázce, o které hovořil také finský parlament. Byla to rámcová dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. A já mohu říci, že Poslanci národních parlamentů byli jasně informováni o evropských otázkách v tomto případě. Není tomu tak vždycky, záleží na různých parlamentech, ale mohu říci, že ve sněmovně Lordů jsou dobře informováni o dění na evropské úrovni. A po výměně názoru jsem viděl, že jsou otevřeni, když mají svůj názor. Samozřejmě se musíme snažit nalézt meziinstitucionální řešení. Musíme hledat také interinstitucionální řešení pro kozak. Ehm, takovéto řešení představil místo předseda Martinez Martinez a já jsem o tom slyšel i na jiných schůzích. Ale já se domnívám, že bychom zde také měli mít určitý eh, přístup eh, v oblasti public relations. Je zde velký rozdíl ve vnímání poslanců Evropského parlamentu, když se jedná na bilaterální úrovni a když se jedná na úrovni Evropský parlament a 27 e, parlamentů členských států. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na public relations a je to taková určitá preventivní strategie protože celá řada poslanců na národní úrovni se zajímá o evropské otázky a já si myslím, že pokud budou mít dostatek informací, samozřejmě budou mít svůj vlastní názor, to je naprosto normální a správné. Ale poté budou uh, moci s námi vést dialog a bez jakýchkoliv předsudků. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že jsem přesvědčen o tom, že zde existuje silný vliv rady v těchto otázkách. Netýká se to jenom těch hlavních stran v parlamentech. Někdy jsou radou ovlivňovány i další strany v parlamentech. Tyto Zkušenosti mám především po vyjednáváních o rámcové dohodě. Jasně se tam ukázalo, že došlo k nedorozuměním, že národní parlamenty dostaly nesprávné informace o tom, co probíhalo. To jsme zjistili také ve sněmovně Lordů ve Velké Británii. A jak řekl pan Cassini, začali jsme věci eh, vysvětlovat a poukazovali jsme na to, že eh, v podstatě eh, Evropský parlament eh, v některých věcech musel ustoupit, že některé věci, že celá řada věcí zůstala tak, jak byla před tím, před tou novou rámcovou dohodou. A ukazovali jsme na to, že skutečně nic tak významného se nestalo. Náš výbor AFKO zde odvedl velice důležitou práci. Navštívil nejrůznější hlavní města a tam jsme vedli důležitá jednání. Eh, jeli jsme do Londýna, jeli jsme do Berlína. Já jsem se, eh, my se účastnil a setkali jsme se tam se zástupci, kteří se normálně účastní Kozaku. A to bylo velice dobré, protože jsme měli dostatek času na to, abychom hovořili o věcech, abychom je přesvědčili, eh, nebo možná spíše vysvětlili svůj vlastní názor. Děkujeme, pane kolego. Děkujeme za tento optimistický příspěvek umírněně optimistický, řekněme realisticky spíše. Ne, já jsem na stejný vlně. To je, to je jasné, to prostě nemůžeme mm, zavírat oči, musíme prostě pokročit eh, v této věci, ale zároveň si myslím, že je důležité zdůraznit to, že podstatě nehovoříme pouze o formálních záležitostech nebo nějakých rozsáhlých schůzkách. Další řečník. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych rovněž poděkovala panu Martinezovi, to je opravdu fascinující diskuze. Já osobně si myslím, že v podstatě jde o nějaký mocenský boj možná trochu. Evropský parlament, naše pravomoce přichází díky přímým volbám, zatímco většina zbývajících pravomocí v Evropské unii byla legitimizována prostřednictvím národních politických procesů, to znamená vlád a národních parlamentů. A je zde určitá propast, čili ten konflikt, který v současné době vidíme, a to je v podstatě to, o čem hovoříme v této rozpravě, je určité uznání rostoucí role Evropského parlamentu díky Lisabonské smlouvě, protože konfigurace těchto pravomocí se změnila. Zatímco Evropský parlament ehm, byl považován za slabý orgán, tak to bylo v podstatě ignorováno, protože jsme nebyli považováni za dostatečně velkého hráče. Ovšem to bylo změněno, tato situace je jiná a já si myslím, že národní poslanci národních parlamentů najednou si uvědomili, že mají jiné pravomoce, které neměli v minulosti, někdy o tom ani nevěděli. Ovšem, myslím si, že pokud moje analýza je správná, tak kosak je v podstatě pouze symptomem mnohem složitějšího problému. A možná je dobré, že to by plulo jaksi na povrch v rámci kosaku, to je fórum, kde některé věci by mohly být prodiskutovány, a mnoho lidí se zde už o tom zmínilo, že je to pouze takový odrazový můstek možná. Já osobně si vidím, že je zde jeden problém, že se možná zdá většině našich občanů, že jsme trošku mm, arrogantní i v očích eh, národních parlamentů, v podstatě nevědí, co se děje, co děláme. Já mám tyto zkušenosti v Maďarsku i z různých delegací, kde probíhala nebo probíhá určité dotazování, co to tam vlastně děláte v tom Bruselu. Myslím si, že mnoho národních poslanců pravděpodobně za podpory národních vlád dospělo k názoru, že Evropský parlament překročil hranice určitého legitimního postavení parlamentu a to je chybou. To je ovšem záležitost, která by měla být prodiskutována. Tam je právě v pes zakopaný, čili to je opravdu problém. Ty hranice asi nejsou mm, jasné všude, potřebujeme je jasněji definovat, tak je to v rámci mnoha politických procesů a právě proto bychom měli zlepšit komunikaci. To je problém celého světa. Komunikace, mm, racionální komunikace, ve které můžeme či nemusíme věřit, já to mám rovněž určité pochybnosti. Ovšem je zde další faktor a to je přílišné množství informací. Všichni poslanci místní samozprávy, národní, regionální samozprávy, parlamenty, náš parlament, to vše musí absorbovat obrovské množství informací a právě proto zde nastupují a mají svou roli eh, jednání Eh, takzvané one-to-one, to znamená s jednotlivými delegacemi a já si myslím, proč bychom nemohli tímto způsobem pokračovat. Mnoho z nás už je zapojeno do různých konkrétních delegací, měli bychom se zapojit ještě více do těchto přímočarých jednání. Já jsem nebyl v Londýně na té schůzce, ovšem dovedu si docela dobře představit atmosféru, ve které to probíhalo. Mám určité povědomí o tom, jak to vypadá ve Velké Británii. A další věc, určitá možnost nějakého upgradeu, to znamená povýšení toho, co můžeme udělat na té národní úrovni až na tu, až na tu trojku toho předsednictví. To si myslím, že bychom mohli rovněž do toho zapojit i Evropský parlament, který by v tom mohl hrát svou roli. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, nebo pogratulovat ehm, místo předsedoby eh, k narozeninám. Já jsem právě zažil deja vu eh, v Německu často existují problémy, podobné diskuse mezi parlamenty na zemské úrovni a na spolkové úrovni. A tam jde skutečně o moc. Ale já se domnívám, že parlamenty na národní úrovni, ale i regionální parlamenty jsou naši spojenci. Na to bychom měli pamatovat, měli bychom se o tyto vztahy starat a měli bychom vypracovat nástroje, jak můžeme zlepšit spolupráci. Spolkový eh, sněm v Německu nyní po dvou letech, nyní po dlouhých letech otevřel eh, svoji kancelář v, Brys- v Bruselu. A eh, národní poslanci tak vědí, že zde mají kontaktní místo. Nicméně dostatečně je o tom neinformují. To byl také důvod pro to, proč poslanci Národního parlamentu v Německu eh, nešli, eh, šli eh, k ústavnímu soudu a postavili se proti Lisabonské smlouvě. A ústavní soud řekl, že Lisabonská smlouva dostatečně nezaručuje účast národních parlamentů. Nebo že to Ehm, v tomu nebrání Lisabonská smlouva, ale eh, její implementace na národní úrovni. A my bychom se tedy měli snažit zlepšit spolupráci s národními parlamenty, eh, zlepšit a podívat se také na to, jaká kontaktní místa bychom mohli mít eh, v hlavních městech. Například, když nějaký poslanec v Národním parlamentu se zabývá určitým tématem, podíváme se na to, jak jim můžeme eh, pomoct i v tom, aby byli v kontaktu s, se spravodajem v Evropském parlamentu. Pan Zondergaard eh, hovořil o rozsudcích. Eh, je vždycky špatné, když soudy musí dělat politiku. To je špatné na národní i evropské úrovni. A když musí eh, rozhodovat o politice soudy, je to špatné. Znamená to, že zákony jsou nedostatečné. A já vnímám národní parlamenty i parlamenty na nejrůznějších úrovních a jako partnery. A je potřeba s nimi zlepšit komunikaci a musíme se podívat na to, jak se nám to může podařit. V, rady, v radě sedí politici, kteří tam prosazují svoji politiku. My víme, jak rada zasedá. Je to všechno mimo dosah veřejnosti. A v Bruselu se vždycky snaží dosáhnout kompromisu a slíbí, slíbí si, že dohodnou se na určitém kompromisu a potom jedou zpátky do svých zemí a tam řeknou, jen tak, tak se nám podařilo zabránit nejhoršímu. Já si myslím, že potřebujeme dále vyvíjet naše strategii, jak můžeme spolupracovat s našimi spojenci, tedy s poslanci v hlavních městech. Pan Cassini jel do Berlína. Já mohu říci, že tato delegace do Berlína byla velice dobrá a poslanci si udělali čas. Tato delegace byla velice dobře přijata. A já si myslím, že bychom v tom měli pokračovat. Možná bychom se mohli zamyslet nad tím, jak zajistit tuto komunikaci také na úrovně zaměstnanců. A když přijedou zaměstnanci z národních parlamentů do Bruselu, je potřeba zařídit, aby byli přijati um, s otevřeným náručím, aby věděli, jak to v Evropském parlamentu funguje. Musíme se snažit překonat také jazykovou překážku. My s různými jazyky žijeme, ale nenamlouvejme si, že s tím zaměstnanci nemají problémy. Takže tuto jazykovou překážku musíme také překonat. To nám pomůže dostat se blíže k poslancům na národní úrovni. Já jsem velice rád, že zde proběhla takováto eh, zajímavá diskuse a já budu rád spolupracovat na dalším zlepšování vztahu, protože si myslíme, že to posílí jak Evropský parlament, tak demokracii v Evropě, kde chceme vytvořit koalici. Děkujeme. Nejprve bych poprosil pana Messerschmitta, aby převzal předsednictví naší schůze. Yes, yes, of course. Mr. Duff, you have the floor. Pan Duff, prosím, máte slovo. Omlouvám se, omlouvám se, takže ještě nejdříve další kolegyně. Pane Martinézi, také já vám gratuluji dodatečně k narozeninám a především děkuji za vaši otevřenost a za to, že jste nám zprostředkoval tu náladu, tu atmosféru, to považuji za důležité. Chtěla bych reagovat nejdříve na návrh dánského parlamentu a k tomu, že by se používaly jenom dva jazyky. Já myslím, že to stojí pod titulkem snižování nákladů. To je něco, co při zpívá také eh, k tomu, že Evropa je v nevoli v eh, Německu. Ať už se jedná o to, že má Evropský parlament eh, dvě sídla, nebo o to, že se zde používá příliš mnoho jazyků, ale já si myslím, že bychom se měli snažit o snižování nákladů. Došlo k navýšení rozpočtu Evropského parlamentu a to navzdory tomu, že eh, v podstatě ve všech rozpočtech na národní úrovni se musí snižovat výdaje. Není k tomu tématu nacionalizace. Něco takového nemůžeme popírat, je to evidentní. A dostá, dochází také k širokému výkladu principu subsidiarity. Ministrině v Německu řekla, nechte evropským poslancům eh, také trochu práce. Eh, to řekla poslancům eh, Německého spolkového sněmu. Já si myslím, že je špatné, že nás zde vnímají jako konkurenty, že zde jde o mocenský boj. Já se domnívám, že zde žijeme v atmosféře strachu. Máme zde krizi eura, Máme zde hospodářské řízení na evropské úrovni. Lidé z toho mají strach, mají pocit, že to postupuje příliš daleko. Tak to přinejmenším vnímají lidé v mé zemi. Doposud se nám nepodařilo, ani mně osobně se to nepodařilo, abychom jako evropští poslanci byli na národní úrovni a v národních médiích tak viditelní, jako jsou viditelní poslanci na národní úrovni. A kolega zde hovořil o kontaktech. Tyto kontakty mezi nejrůznějšími úrovněmi jsou nesmírně důležité. Já chápu, že komise říká, že nemůže eh, <clears throat> neustále cestovat do 27 členských států, ale já bych chtěla Eh, navázat, eh, říci to, že komisař Rehn přednedávnem hovořil eh, před německým Bundestagem. Bylo to poprvé po pěti letech, kdy tam byl evropský komisař. Bez ohledu na to, co konkrétně řekl, v každém případě to vedlo k vyjasnění celé řady nedorozumění. Uh, a bylo to přijato velice pozitivně a e, já se domnívám, že bychom se možná mohli zamyslet nad tím, že by e, evropští politici častěji jezdili do e, národních parlamentů. Nechci říci do národních parlamentů těch větších zemí, ale možná těch zemí, kde existují největší obavy. Teď je to například také Německo, které má obavy z krize eura. A já se domnívám, že by evropští politici měli jezdit do národních parlamentů a prosazovat tam Evropu. Děkuji. And then as the last person on the list, Mr. Duff. A nyní poslední řečník, pan Duff. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych se omluvil panu Martinezovi, protože jsem nebyl na začátku našeho dnešního jednání, ovšem my jsme rozsáhlým způsobem diskutovali celou záležitost, chápu jeho stanovisko a víceméně s tím souhlasím. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem poslancům, kteří se zúčastnili ve čtvrtek naší schůzky ve Westminsteru. Doufám, že jste nebyli příliš traumatizováni tímto zážitkem. Byl to nesmírně zajímavý den a zároveň se zde projevila ta obrovská propast, která mezi námi je. To znamená, Westminsterský parlament a my jsme v podstatě jako kdyby na dvou oběžných drahách a občas se můžeme sejít, ale pouze náhodou, ovšem nejsme ani jeden, ani druhý nejsme naprogramováni na nějakou vzájemnou interakci, na nějaké nalezení průsečníku, i když by tomu tak mělo být, pravděpodobně. Ve všech našich politických stranách roste tento rozkol, bych řekl, mezi evropským, evropskou parlamentní třídou, mohli tomu tak říkat, a národními poslanci. Čiže, čili můžeme říct, že zde vidíme jakýsi hluboký e, stranický problém či rozkol EU a do jisté míry já se snažím to řešit v rámci reformy, volební reformy parlamentu. My se k tomu ještě vrátíme v následujících jednáních našeho výboru. Vím, že i ty národní ústavní záležitosti probíhají bez zvážení dopadu na evropský integrační proces a že vztah mezi daným státem a Evropskou unii je rovněž přehlížen. My jsme to viděli v Budapešti. Viděli jsme to i v Německu, nejenom pokud jde o Bundes, Bundestag, ale i o jiné záležitosti a zároveň jsme to viděli ve Velké Británii. kde se v současné době projednává návrh zákona Evropské unii v našem vesmisterském parlamentu. A to by v podstatě znamenalo zavedení referenda u všech závažných změn smluv či ústavním eh, procesu Evropské unie. Já osobně si myslím, že dlouhodobé dopady tohoto návrhu zákona budou znamenat určité druhořadé členství Velké Británie, druhořadého člena EU a že ostatní členské státy udělají vše proto, nebo budou nuceny udělat vše proto, aby ehm, ve snaze obejít britské veto. Proto bychom měli vstupovat uvážlivým způsobem a zároveň seriózně v našem výboru, pokud jde o nějakou protireakci na toto britské rozhodnutí změnit ratifikační proces v Evropské, ve, v, ve Velké Británii u všech evropských smluv. Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli postupovat aktivněji v tomto ohledu, že bychom se měli snažit opravdu navštěvovat hlavní města častěji, protože bychom mohli, sice mluvíme s těmi, kteří jsou naladěni pro evropsky prostřednictvím ko- kozaku, ovšem nemáme možnost do toho zahrnout další skupiny národních, eh, v rámci národních parlamentů. Nebudeme-li ochotními sami cestovat do těchto parlamentů a navštívit je. Tím dalším velikým testem Lisabonské struktury je, budou jednání o rozpočtových reformách, pokud jde o víceletý finanční rámec za vlastní zdroje nebo revize těchto, tohoto systému vlastních zdrojů. Myslím si, že v této oblasti nedosáhneme žádného pokroku, pokud eh, zde dojde k nějakému rozkolu mezi zájmy Evropského parlamentu a zájmy na půdě rady. Především v období, kdy postoj komise v tomto ohledu je oportunistický a nemá nějakou uh, eh, hodnou, vybudovat vhodnou strategii v tomto ohledu. Právě proto bychom měli řekněme, iniciovat určitou rozpočtovou konferenci nebo konferenci, která by se dotýkala finančních reform, které bychom se zúčastnili my i představitelé národních parlamentů. Doufám, že by to mohlo být součástí zprávy Broka Gualtieriho eh, ohledně článku 136 z, eh, eh, změn smluv a poslední bod, trošku pozitivnější nota. Myslím si, že belgické předsednictví splnilo svůj úkol a předloží návrh eh, pro zlepšení spolupráce v oblasti společné zahraniční a obrané politiky. Doufám, že z toho vzejde něco konstruktivního. Děkuji. Grazie, onorevole Duff. A další. Nyní, no, no, příště se sejdeme s odborníky, s matematiky na světové úrovni, nejenom kembrické úrovni. Já vím, že po setkání v Londýně měli možnost se sejít s těmito odborníky v Cambridge. A nyní poprosíme pana místo předsedu, aby reagoval na všechny tyto poznámky. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím to maximálně zestručnit. Nicméně nechtěl bych znovu zopakovat, že opravdu s velkým zájmem sleduji vývoj v tomto výboru. Já jsem se nikdy nezúčastnil zasedání vašeho výboru, ale opravdu e, je to opravdu obohacující pro mne vidět tu úroveň konkrétnosti a ty možnosti komunikace, vyjádření postojů lidí z různých politických skupin. Opravdu e, je to úžasné se zúčastnit takového zasedání a moci vám naslouchat. Myslím si, e, že je tu určitá úroveň jednotnosti mezi, na, mezi vámi mnohem větší, než jsem si představoval. Myslím, že je to jedna věc, která je naprosto jednoznačná. Mnozí z vás se eh, o tomto vyjádřili. Jedná se o skutečnost, eh, že tedy to, co nyní probíhá v Kosaku a v podstatě i obecně mezi vztahy mezi Evropským parlamentem a národními parlamentem, je takový vrcholek ledovce. A nebo se tedy jedná o nějaký symptom, určité situace, kde dochází k určité míře rozkladu toho procesu budování Evropy. Není to o něco jednorázového, možná by to bylo lepší, kdyby to bylo, bylo jenom jednorázová záležitost, tam bychom mohli tedy intervenovat a vyřešit to jednodušeji. V tomto máte opravdu pravdu. Tady se jedná opravdu o závažný problém či celou sérii problémů závažných a zdá se, že alespoň vy, kteří jste zde přítomní, si to velice dobře uvědomujete. Opravdu je to závažné. Pan Guerrero hovořil o těch eh, jednotlivých fenoménech, ke kterým dochází a které stěžují ty vzájemné vztahy mezi parlamentem evropským a národními parlamenty. Samozřejmě já velice souhlasím se všemi těmi potížemi, o kterých jste tu hovořil. Nicméně všechny tyto obtíže se v podstatě uzavírají do toho obecného prostředí, té atmosféry, ve které cítíme naprostou ztrátu víry a jakékoliv naděje v to, co nazýváme proces slučování kontinentu. V podstatě nyní je naprosto nezbytné proto, abychom tu měli pokrok pro všechny, aby se tento proces konsolidoval. Je třeba být evropskými občany. V podstatě to tvoří součást našeho genetického základu, ale není to zase jenom ten prvotní důvod pro to býti evropští. Pro nás je totiž eh, zřejmé to, že jsme přesvědčeni, že pokrok pro naše občany v tomto tak globalizovaném světě, ve světě, kdy platí multilateralismu, se rozhodně nebude moci konsolidovat, pokud naše země nebude vystupovat v rámci takového mnohem rozsáhlejšího celku, protože pokud budeme vystupovat sami jenom za tu naši zemičku, za to Španělsko nebo za to Dánsko nebo za Maďarsko, nebo i jenom za Německo, tak rozhodně nedosáhneme toho, že budeme dobře obhajovat zájmy Evropanů a Evropanek. Že se nám podaří vytvořit takový ten svět, ve kterém mír a všechny ty důležité hodnoty, včetně ekonomického řízení, budou moci být konsolidovány. Takže tady si opravdu myslím, že tady se nachází to jádro problému, kterému nyní čelíme. Já opravdu nechápu eh, některé z mých eh, kolegů z té samé země, odkud já pocházím, kteří říkají, že pouze pokud budeme vystupovat sami za svoji příslušnou zemi, nebo dokonce i za e, náš region, tak budeme schopni obhajovat naše zájmy a přispívat k tomu občanskému procesu. Já opravdu nechápu, jak to někdo může vnímat takto, že je tu tedy ten e, velký svět, že jsou tu země mocné jako Čína, Brazílie, Spojené státy a že vůči ním budeme vystupovat třeba jenom jako Lucembursko, pokud to vezmu jako příklad, a že se nám podaří vše konsolidovat a že opravdu přispějeme pro dobro v celém tom občanském procesu. A vycházím tedy z toho dojmu, který i vy všichni ostatní ostatně potvrzujete, že se tu nenacházíme vůči nějakému jednorázovému problému, ale opravdu vůči symptomatickému, složitému problému, a zazněla tu celá řada zásadních myšlenek. Myslím si, že vy všichni jste tu zdůraznili, že je to naprosto kolosální nedostatek komunikace. Tak jak my tedy provádíme a v podstatě, že nedochází tam, kam si přejeme, tedy k těm našim občanům, že jim nezdělujeme to, co my děláme. A že v podstatě toto sdělení nedochází ani k těm našim kolegům v národních parlamentech, že nedorazí ani k těm našim kolegům v našich národních stranách. Řekl to velice dobře kolega Dav protože každý den se přesvědčujeme o tom, že naši členové parlamentu v našich vlastních zemích, v těch našich eh, politických stranách, v podstatě nevědí, co my tady děláme. My, členové Evropského parlamentu, a kteří pocházíme z té samé země, z té samé politické strany. A oni to tedy nevědí, tak jak to mohou hodnotit? To je opravdu problém. Myslím si, že rozhodně to tady musíme všichni přiznat a je třeba učinit úsilí. Někteří tady i poukázali na to, že je tu možné řešení, takový lék, jak vyřešit ty problémy. Tedy vzít to cestou politických skupin, alespoň některých těch politických skupin, protože opravdu já to tak vidím v mé socialistické straně a v rámci naší socialistické skupiny a myslím, že podobně je to u lidovců, liberálů, u zelených je třeba tedy vytvořit mechanismy, komunikační mechanismy, které budou dostačující pro to, abychom alespoň těm našim kolegům z té samé politické rodiny, v té samé, politické, v té samé zemi řekli, co tu děláme. Tady jsou opravdu vážné nedostatky a myslím si, že Evropský parlament na to vydává spoustu finančních prostředků v rámci eh, svých eh, komunikačních aktivit a opravdu tady ty zisky za to jsou mizivé protože nikdo o tom neví. Máme čím dál lepší technologie, prostředky, ovšem výsledky jsou téměř mizivé. Ty poznatky o nás, to ocenění eh, ze strany občanů, ty výsledky tu nejsou nejen o tom, co děláme v Evropském parlamentu, ale jako Evropská unie jako celek. Musím uznat, eh, že jsme asi v rámci Evropského parlamentu učinili určitou chybu. A tady mám na mysli ty vztahy s národními parlamenty. Došlo tu k určitému omylu. Dopustili jsme se snad určité arrogantnosti, že jsme zdůraznili, že my tady máme k dispozici ty obrovské prostředky. A určitě nastala chyba, protože opravdu jiným způsobem není možné si vysvětlit ty obavy, a já jsem si je opravdu neuvědomoval před eh, ještě nějakou dobou. Pan Messerschmidt eh, velice rozumně pohovořil a jen velice těžko mohu nesouhlasit s tím, co jste řekl, pane Messerschmidt. Je opravdu třeba hovořit, vést účinné dialogy a navíc se snažit tím minimálně něco poškozovat. Protože my jsme demokraté, měli bychom být tedy přesvědčeni o tom, že je třeba komunikovat. Ovšem, já si myslím, že co se týče té formulace toho, tedy jak sladit tu spolupráci, ke které nás povinuje smlouva, tak tady jsem navrhl následující. V první řadě tedy ponechat kosak tak, jak je, tedy aby to fungovalo, abychom pracovali, spolupracovali tak, jak to je. Nicméně za druhé jsem také řekl, že pro určitá témata, tedy zahraniční politiky, jak o tom hovořil pan Dav, a také politiky bezpečnosti a obrany, tak tady v těchto věcech opravdu je třeba zvolit z těch dvou alternativ. Tu první, které jsem řekl, je tedy zaměřit se na to, jak můžeme sloučit eh, nebo vytvořit ten nový mechanismus ale nemůže to být ten mechanismus zastoupení jednoho na jedné straně a 40 na druhé straně. Musí tam být mnohem větší rovnováha. A nebo jednoduše zvolíme tu jinou cestu a ta mi připadá opravdu rozumná a to je tedy ta cesta toho, že by národní parlamenty se dohodly mezi sebou, vytvořili by si tedy ten svůj mechanismus pro diskuze, debaty, vyjadřování a pak poté, co dojdou k nějakému výsledku, tak podobně jako my, tedy to prohovoříme a pak se setkáme v paritním zastoupení vzájemně mezi sebou a řekneme si tedy, jak budeme spolu pokračovat dál. Eh, budeme tedy jednat otevřeně na základě dobré vůle, ale nebude se pro tuto úroveň debaty zachovávat ta struktura, ve které vlastně je Evropský parlament konfrontován 40 různým názorům kde každý ten národní parlament zastupuje eh, to, co zastupuje. Tady si myslím, že by se neměla uplatňovat cenzura ani žádná omezování těch témat, eh, která projednáváme. Pan Sondergaard, myslím, velice dobře zdůraznil tu situaci, která je reálná, tedy naprostý komunikační neúspěch a také vzdělávací neúspěch. Přiznajme si to, tedy, že tu podstatě žádná z těch organizací, i ty sociální er, organizace neumožňují nějaké, řekněme, evropské vzdělání, takže tady je ještě obrovský prostor pro to, abychom pokročili, abychom to vylepšili a opravdu, tady máte pravdu, ten odpor, který zaznamenáváme, protože některé Eh, v podstatě některé eh, naše normy a pravidla mohou narážet na vnitrostátní úpravy. Tady chci říci, že Evropská komise v podstatě nečiní rozhodnutí, které by negativně postihovaly naše země. Evropská komise pouze navrhuje a ta rozhodnutí pak činí rada, anebo rada a parlament. Evropská komise nikomu, ani Dánsku, ani Španělsku nic nevnucuje já jsem to ve Španělsku také zaslechl. Ne, ne, za to může Brusel, za to může komise, ale tak tomu není. Přiznejme si to, jak to je, kdo má zodpovědnost. Buď je to parlament a rada, anebo samotná rada, která v podstatě rozhodne to, co pak postihne v konečném důsledku Dánsko, Španělsko či společno, eh, Spojené království. K tomu, co řekl pan Rangel, eh, jeho myšlenky jsou vždy velice zajímavé. Dotkl se také eh, té toho nezbytného propojení a nezbytnosti zlepšení komunikace s národními parlamenty. O tom se mnozí vás eh, také vyjádřili. Mne znepokuje ta různorodost těch jednotlivých parlamentů a to jak na úrovni těch vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, anebo i na té úrovni Evropský parlament a jeden jediný národní parlament. Tady to programování je velice složité, opravdu je to heterogenní svět parlamentů Samozřejmě, pokud vezmu příklad z Itálie, tady máme italskou poslaneckou sněmovnu, anebo pak zase jinak zorganizována horní sněmovna v eh, Velké Británii, kde nejsou voleni. A vzhledem k tomu, že nemají příliš co dočinění eh, ohledně témat Spojeného království, tak se chopí témat evropských, přiznejme si to. Nemůžeme říct, že estonský parlament eh, projednává úplně stejné věci jako Bundestag. Evropský parlament by opravdu těžko mohl vytvořit nějaký trvalý mechanismus jednání a toho eh, interaktivního propojení mezi národními parlamenty. Ale pak jsou tu ty národní parlamenty, které nemají právě tu schopnost vytvářet tu eh, právě trvalou komunikaci. Jsou tu větší parlamenty, třeba já jsem byl členem jednoho parlamentu, který mohu označit jako středně velký a myslím si, že nemá dostatečnou schopnost, aby neustále mohl komunikovat s tím fenoménem Evropského parlamentu na ty důležité evropské otázky. A pan Šepflin, vám bych chtěl opravdu hodně poděkovat za vaše připomínky. Opravdu si myslím, že máte absolutní pravdu. Tady je nedostatečné obeznámení s tím, co my děláme. Nicméně toto sdělení může dorazit pouze poté, když my budeme brát vážně tu otázku komunikace. Pokud se nám to tedy podaří a sdělovací prostředky budou mít opravdu zájem o to, co děláme, vždyť se na to podívejte. Já jsem byl svědkem v určitou dobu tohoto parlamentu toho, že jedna naše kolegyně, když se zvedla, aby si eh, požádala o slovo, tak se jí mm, bohužel strhla sukně o opěradlo židle a vystupovala pouze ve spodním prádle. A představte si, že tohoto se chopili sdělovací prostředky a byl z toho opravdový skandál, že promluvila europoslankyně v kalhotkách, ale vždyť to je politování hodné. Uh, Vždyť tady vlastně máme korespondenty všech vzdělovacích prostředků a toto bylo to téma, které nejvíce zajímalo všechny ty občany v naší zemi. Vždyť je to groteskní a taková jsou, taková jsou tedy ta média a s nimi pracujeme 365 dní v roce. Takže opravdu berte nás vážně. Měli bychom tedy ještě lépe pracovat na té otázce spolupráce. Mne opravdu znepokojovalo to, že se této debaty nezúčastnil nikdo. Už bych asi neměl říkat z těch nových členských států, řekněme z těch méně nových. To by mě opravdu zajímalo. A právě jsem byl rád, že poté se pan Šepflin vyjádřil za Maďarsko. To je opravdu velice povzbudivé. Nicméně vidím, že tady jsou tu problémy eh, s Maďarskem a jsou v podstatě podobné, jaké máme i s španělskou a jinými zeměmi. Eh, ještě k tomu, co řekl pan Grote, to je velice zajímavé. Myslím si, že opravdu politické skupiny by měly převzít tu zodpovědnost, kterou dosud nevykonávaly. Opravdu, žádná z našich stran, a já to říkám se zájmem, protože Německo má obrovský potenciál, měla by být a je modelem pro mnohé z nás, tedy ukazovat to, jak bychom mohli lépe fungovat v těch zemích, kde existuje tedy parlamentní tradice, dlouhodobá tradice v zemích, které byly opravdu hlavními aktéry toho procesu budování Evropy. Tedy abychom viděli, jak vy jste to dělali, jak dokážete, že ten fenomén Evropské unie je sdělován každodenně občanům, jiným národním institucím nebo regionálním institucím. Možná to bude příliš odvážné, když to řeknu e, zde, ale projednávali jsme to na předsednictví. Je třeba znovu se chopit těch programů, které provádíme s návštěvnickými skupinami. Myslím si, že je tu celá řada programů pro návštěvnické skupiny, které v podstatě vedou k tomu, že jenom tak rychle návštěvy prolétnou tady ty budovy a v podstatě ten obrovský potenciál se nevyužije pořádně že by se z tohoto mělo učinit eh, něco, čím bychom opravdu zvýšili zájem těch lidí, kteří nás navštěvují. Alespoň já to tak dělám. A eh, někdy sem přizveme důchodce, někdy mladé, eh, studenty, ale myslím si, že ty programy by neměly být jenom programy dvou, tři hodinové, že by to prostě měly být celý den, aby dohloubky viděli, co tu děláme, a aby i oni k nám hovořili a sdělovali nám, jak to vidí, aby to fungovalo v obou směrech, aby to byla správná komunikace. Paní Tain, a vám bych chtěl říci, že v té práci, kterou nyní rozvíjíme, by asi nebylo správné, kdybychom tu nezhodnotili tu práci, kterou výtečně vykonává v rámci předsednictví váš kolega z vaší strany. Pan Kochmerin, myslím si, že příspěvek tohoto kolegy je velice, velice důležitý. K té otázce jazyku. Jsem opravdu přesvědčen, že žádný z kolegů europoslanců a nikdo z nás, jak tu sedíme, není schopen říci, kolik stojí ten multilingvismus na úrovni Evropské unie. Rozhodně ne, protože v podstatě hodně se to mluví, ale kolik to stojí, to, že každý občan Evropské unie může číst všechny texty Evropské unie ve svém vlastním jazyce a kolik stojí také to, že každý občan Evropské unie má zástupce, které nevolí protože tady to není nějaká eh, házená, kde všichni zvolení mají na dva metry pouze. Tady je to, že ti zástupci mohou sice hovořit dvěma, třemi jazyky, ale v podstatě to důležité je, že budou obhajovat zájmy těchto občanů. A můžou tedy i neznat žádný jiný jazyk než ten svůj. A všechny ty výdaje za tlumočení a za překlady ve všech institucích Evropské unie stojí cenu jedné levné kávičky za občana této unie na rok. A já vás opravdu žádám, abyste toto sdělovali dál. Je to cena, která odpovídá jedné levné uh, kávičce, řekněme, která stojí jedno euro, vy si sami poměříte, kde ta káva stojí jedno euro. V mé zemi už bych musel hodně hledat, abych si koupil kávu za euro. Takže tolik nás stojí tlumočení a překlady v 23 jazycích o tom všem, co se činí na úrovni EU a zejména tedy v Evropském parlamentu. Je to euro na občana na rok. A myslím si, že to je tedy opravdu mimořádně levné. I když samozřejmě, když se podíváme jenom na ta samotná čísla, řekneme, že je to 460 mil, tis, eh, milionů eur, tak pro někoho to může být opravdu hodně, ale pokud to přeneseme na počet obyvatel, tak je to jedna káva na občana na rok aby se tedy mohl zachovat ten princip identity, ale zejména demokracie. Možná vy si řeknete, i když hovoříte dobře anglicky, máte tu možnost mluvit ve svém jazyce. Vždyť to je i ten jazyk, který poslouchají miliony občanů Německa, proto aby věděli, co vy tu říkáte. E, ne, že by to bylo tak, když vy budete hovořit anglicky, někdo vám bude rozumět, někdo ne. Já si určitě myslím, že vy mluvíte velice dobře anglicky. Toto je téma, které je ideologicky tak důležité, co se týče respektování principů, které nás řídí v tomto procesu a o tomto bychom měli opravdu velice znalecky a velice umírněně hovořit. Umírněně, proto abychom opravdu mluvili o tom, abychom věděli, o čem mluvíme. A ještě poslední připomínku, která je podle mého názoru velice důležitá. A já jsem si to poznamenal, protože mi to nebylo zase až tak úplně jasné v minulosti. Tedy to, že komisaři, když jste tu možná zmínili komisaře, možná jste měli na mysli i jiné vysoké úředníci, tedy aby se dostavili do těch národních parlamentů a hovořili tam o důležitých věcech. To určitě je projekt, který by stál za realizaci. Já už jsem řekl, že mě tu něco znepokojuje, tedy kdyby nějaký komisař jel do Bundestagu, ale vy jste to řekl jinak, že za pět let nebylo těch komisařů více než pět, kteří se dostavili do Bundestagu. To mne opravdu překvapilo. Já měl za to, že jich tam vycestovávalo mnohem víc. Ale asi by mě nepřekvapovalo, kdyby komisař uh, um, dorazil třeba do určitého parlamentu v Řecku a tam se setkal s nějakými 50 poslanci, ale na, v domění, že se setká s 50 poslanci, by se mohl setkat jenom, s třema, eh, jenom se třemi čtyřmi poslanci. V podstatě by to bylo z toho důvodu, že ti osla, ostatní by museli projednávat v parlamentních výborech jiná důležitá témata. Tady k tomu někdy třeba dochází, někde na to nemusí být zase tolik zvyklý. Nicméně já si myslím, že je to opravdu velice důležité. A ještě k tomu, co řekl pan eh, kolega Dav, se kterým si myslím, eh, jsme opravdu eh, oba na stejné lodi a vidíme to stejně. Zmínil jste iniciativu ke které se musím vyjádřit. To je ta otázka diskuze mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem ohledně finančních výhledů. To je naprosto zásadní téma a opravdu by stálo za to, bez nějakých strachů z těch posledních měsíců o tom otevřeně hovořit, chopit se toho, se všemi dostupnými informacemi, hovoří o těch možnostech, které stojí před námi. A pane Dafe, já si opravdu myslím, že toto je věc, kterou bychom měli mít na paměti a určitě je to naprosto zásadní iniciativa, kterou bychom tedy měli eh, provést a doufám, že co nejdříve. Já vám děkuji. A zejména, pane předsedo, vám děkuji za trpělivost. Jste opravdu úplný eh, světec. Já tu nebudu citovat Bibli jako kolega Ranžel a spíše a jsem zástupcem toho eh, Nového testamentu než staršího, ale pokud bych to řekl spíše světsky, řeknu, že vaše trpělivost je opravdu obdivuhodná. Eh, máte trpělivost na, úplně florenskou a děkuji vám tedy za tu příležitost, kterou jste mi poskytl a doufám, že tedy s panem Defem a s panem Gualtierim budeme pokračovat eh, v těch rozpravách o tom, tedy jak se chopíme toho dokumentu belgického parlamentu, co s ním uděláme, zda bude třeba jej hodně změnit ohledně tedy budoucnosti té evropské politiky evropské politiky ve věcech zahraničních a také obrany a bezpečnosti. Takže ještě jednou vám děkuji. Opravdu mě těšilo, že jsem tu mohl být s vámi. Děkuji panu předsedovi Martinézovi. Je vždycky hezké si vás poslechnout, protože jste hovořil velice angažovaně o celé řadě evropských otázek, které mají hluboké kořeny. Jsou to kořeny, které jdou zpět v historii, do historie Evropy a která je také poskvrněna krví. A samozřejmě naším cílem je budovat mírovou Evropu. Zní to trochu retoricky, ale je to naprostá pravda. Mnohokrát vám děkuji a nyní se s vámi loučíme. Adesso noi abbiamo ancora... Eh, Výborně. A nyní ještě máme několik bodů na pořadu jednání. Jedním z témat je moje zpráva o výkladu článku 51 jednacího řádu. Ale Nejdříve bychom možná měli hovořit o korigendu. A týkající se iniciativy občanů. Ano, pane předsedo, paní Zita Gormaj nemůže být přítomna, protože musí zasedat v jiném výboru a pověřila mé, abych předložil žádost výboru, tedy abychom schválili tuto opravu. Jedná se o věcnou chybu, ke které došlo v úpravě tohoto textu týkající, týkající se legislativní inici, občanské iniciativy. A v podstatě to byla chyba, která vedla k, od, eh, k zrušení té politické dohody, tak jak byla dohodnuta na, kori, na Koreperu. V podstatě tu jde o tu tříletou revizi od vstupu v platnost eh, této iniciativy. To znamená, že tyto tři roky by se měly počítat od data použitelnosti tohoto nařízení. To znamená rok poté, kdy je schválen vstup nařízení v platnost. A to také na základě pozměvacího návrhu, který v minulosti předložil pan předseda. Učinil tu tedy návrh, že ta reálna, ten reálný vstup v platnost a použitelnost by se odložila od několik měsíců proto, aby členské státy mohly činit příslušná rozhodnutí. To znamená, že k té revizi dojde, pokud to sečteme, čtyři roky od data vstupu v platnost a nejen tři roky od data eh, ode dne vstupu v platnost. To je tedy to rozhodnutí, které bychom měli učinit nyní na úrovni výboru. Následně bude eh, toto ověřeno hlasováním v plénu a umožní to v podstatě to, že když eh, rada bude řeší to rozhodnutí 14. února, tak bychom měli k tomuto tedy přispět, jak žádá spoluspravodajka, v tomto případě paní Gurmaj, žádá o vyjádření souhlasu členů výboru s tímto postupem podle článku 216 jednacího řádu. Allora, eh, per chiarezza, eh, nel programma... Děkuji. To bylo pro vyjasnění. Jak jsem řekl na začátku, dnes večer jsme měli postupovat až eh, k, do bodu 5 na pořadu jednání a tohle byl bod na zítřejší schůzi. Nicméně a vy jste eh, uvedl toto téma, paní Kurmaj s tím souhlasila, že to uděláte nyní. Takže můžeme učinit rozhodnutí a poté se vrátíme k bodu 5. Já myslím, že všichni chápeme, o co zde jde. Došlo zde k chybě, my jsme se my s tím souhlasíme, ostatní instituce souhlasí, takže zdá se, že zde existuje konsenzus. Nevím, co máme dělat, máme hlasovat. Pokud eh, to podporujete, přihlašte se. Pan Dav? Já si myslím, že předtím, než budeme hlasovat o změně textu, musíme nejdříve vidět ten text. Mohli bychom o tom hovořit zítra ráno na koordinátorech. Já zde před sebou ale nemám text a já ho musím vidět předtím, než budu moci hlasovat. Lei lo trova al punto 11 a jedná se o bod 11. Máte to ve svých složkách? Je to bod 11, je to úplně na konci složky. A nyní mám text k dispozici, nejdříve si ho přečtu, říká pan Dav. Předseda říká, dobře, mohli bychom udělat následující, eh, dám vám chviličku času na přemýšlení, ale je to v podstatě jednoduš, jednoduché. Můžu to přečíst. Slova tři roky po dní vstupu tohoto nařízení v platnost se nahrazují slovy tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení. A vstoupí to v platnost v únoru ale bude to trvat rok, než tato věc vstoupí v, eh, v použitelnost. Takže pokud někdo není proti, eh, můžeme považovat eh, toto korrigendum za přijaté. Je to tak? Dobře. Takže tím se dostáváme zpět k bodu. Šest na pořadu jednání, je to výklad článku 51. Já jsem byl jmenován, abych byl zpravodajem k tomuto tématu. Jak víte, článek 51 jednacího řádu stanovuje, že v některých specifických případech dvě, dva nebo více výborů moho, může být eh, požádaných eh, předsednictvím parlamentu, aby připravili zprávu pro plénum. A tato úprava existovala během minulého funkčního období, ale vedlo to k nějakým pochybám. Především pan Leinen a byl tehdy předsedou výboru pro právní záležitosti a nyní je předsedou výboru pro životní prostředí. A pan Leinen požádal tento výbor, aby se postavil ke třem otázkám. Za prvé, abychom určili, se dá práce odvedená dvěma nebo více výbory společně podle článku 51 a by měla být pouze pro první čtení řádného legislativního postupu, anebo také pro druhé čtení. A požádal nás, abychom určili dále. Zda tato metoda naznačuje, že pravomoce, které výbor má za normálních okolností, tedy předložit zprávu parlamentu, plénu parlamentu, zda tato pravomoc může být vykonávána společně několika výborů či nikoli. A zda a to může být rozšířeno na následující fáze legislativního postupu. Kromě těchto tří otázek, které byly zmíněny v dopisech, které jsme dostali, pan Leinen navrhl, abychom přeskoumali tento článek a kolegové navrhli, abychom poslali dopis. Já už jsem vám předložil pracovní dokument a navrhl jsem změnu tohoto článku v jednacím řádu. Pokud se podíváte na článek 51, a pokud se podíváte také na článek 49 a 50, s ohledem na tyto články Článek 51 stanovuje, že eh, ve chvíli, kdy jsou splněny podmínky stanovené v článku 49 a 50, konference předsedů může eh, u naléhavých nebo u eh, velmi důležitých záležitostí se rozhodnout, že výbory budou spolupracovat a že předloží společnou zprávu. To je bývalá verze. A nyní v současné verzi není jasné, jaký je rozdíl mezi články 49 a 50, ale a z tohoto důvodu je třeba tuto věc vyjasnit. 49 se týká normální situace, kdy více než jeden výbor je zapojen do zpracovávání určitého tématu a tak eh, nedostává exkluzivní pravomoci jeden výbor, ale eh, výbor sdílí tyto pravomoci s dalším výborem. Eh, probíhá to většinou prostřednictvím stanoviska, které je zasláno odpovědnému výboru. Nicméně článek 50 zahrnuje dvě možnosti. Může se stát, že část legislativního návrhu spadá do pravomocí jednoho výboru a další část spadá do pravomocí jiného výboru. V takových případech je jeden výbor identifikován jako zodpovědný výbor a má specifické pravomoce? A nebo se dva výbory mohou dohodnout, který výbor bude zodpovědným výborem. Oba výbory potom mohou předložit své dokumenty plénu. A to znamená, že je potřeba rozlišit mezi 50 a 51 a e, říci, že e, to zase používá pouze ve chvíli, kdy není možné rozlišit, který výbor je odpovědný. Často se stává, že je problematické rozlišit A která část legislativy spadá do pravomocí určitého výboru a která část legislativy spadá do pravomocí jiného výboru. Takže je zde další část, hovoří se zde o dvou požadavcích. A téma se týká pravomocí dvou výborů eh, a tyto pravomoce nejde odlišit. A musí se jednat o otázku, která je velmi důležitá. To jsou tedy rozdíly mezi článkem 50 a 51. Je tedy relativně jednoduché odpovědi na ty otázky, které nám byly položeny s ohledem na to, co jsem zde vysvětlil. Pokud se ukáže, že je nutné přidělit pravomoce eh, více než jednomu výboru, pokud je určitou zprávu, Potom je zde určitá otázka, zda se jedná o první nebo druhé čtení. A Pokud se zapojí více než eh, jeden výbor, výbory musí spolupracovat také s ohledem na první nebo druhé čtení. A je zde také určitý rozdíl u aktů v přenesené pravomoci a u a, eh, výkonných aktů. Na žádost jednoho výboru nebo obou výborů. A pravomoce týkající se těch, těch výkonných aspektů mohou být na žádost výboru přiděleny jednomu nebo druhému výboru. Pan Kröte, děkuji, pane předsedo, děkuji za předložený návrh. V minulosti už jsem byl častěji obětem uh, bojů o pravomoce mezi výbory. Výbor pro životní prostředí, výbor pro Výbor pro průmysl. Jednalo se o výfukové plyny osobních automobilů. Tam se výbory hádaly o to, kdo by měl být zodpovědným výborem u tohoto tématu. Možná bychom do toho měli zahrnout také určitou otázku času, protože v v radě eh, tato věc eh, byla už relativně daleko a parlament se stále ještě hádal o to, kdo je odpovědným výborem. Takže bychom možná mohli říci, že ve chvíli, kdy se eh, předsedové výboru nedohodnou, postupovalo by se stanoveným způsobem. To byla jenom taková myšlenka, nevím, jestli je to možné, ale doposud to bylo tak, že ten proces byl problematický mezi předsedy výboru. Například pokud jde o posílenou spolupráci, otázka je, a jaký návrh jde potom přímo do pléna, návrh jakého výboru. A ukazuje se, že současný postup je velice problematický a proto je relevantní otázka, zda by se měla stanovit nějaká lhůta, která by zajistila, aby postup v parlamentu byl o něco rychlejší. A nyní, když se podíváme na pravidlo číslo 88, to znamená pravomoce, které jsou přiděleny jednotlivým výborům. Samozřejmě, že se musíme zabývat tím, zda jsou to příslušné pravomoce, ovšem nemá nikdo další otázku, tak si můžeme stanovit rovnou lhůtu pro pozměňovací návrhy. A vidím, že je zde jeden dotaz. Paní Tajn, já bych chtěla jenom podpořit to, co řekl kolega a Já to mohu potvrdit, že probíhají eh, spory o kompetence mezi výborem pro spotřebitele a výborem pro právní záležitosti. My se neustále hádáme o rozdělení kompetencí u celé řady zpráv. Já si myslím, že zde není jasné rozlišení kompetencí. A I u Ekonu e, máme problémy. Ekon je odpovědný za finanční instituty, Jury je odpovědný e, za e, právo společností, ale to se někdy překrývá, takže neustále dochází ke sporům. Především u výboru Jury, kompetence Jury se překrývá s celou řadou dalších výborů. Já si myslím, že není vždy úplně jasné, jak se to rozhoduje. A také ten aspekt času mi připadá nesmírně důležitý, protože především eh, u zpráv z vlastní iniciativy celá věc trvá nesmírně dlouho. Děkuji. Já to vidím následujícím způsobem. 51, nebo důvod, proč 51 uplatňujeme, to je v podstatě snaha vyřešit konflikty, které by jinak probíhaly do nekonečna. Samozřejmě, že není jednoduché to nějak odlišit, především pokud jde o nějakou zásadní záležitost, tak se snažíme spojit úsilí a dosáhnout určité dohody a to velice rychle mezi jednotlivými výbory. Jinak ehm, to poté samozřejmě musí rozhodnout konference předsedů. Ovšem musíme jasně stanovit, zda jde o zásadní záležitost a zda opravdu se to dotýká více než jednoho výboru. Takže bychom se měli snažit předložit opravdu jednoduchý návrh, pokud jde o změnu tohoto nařízení, tak aby jsme všechno objasnili. A nyní 15.3. vyhovuje vám to jako lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Výborně, takže si píšeme 15.3. do večera. Myslím si, že na dnešním programu už nemáme další bod. Vidím zde ještě pana Broka mezi námi. ale pan Brok bude mezi námi i zítra dopoledne. Budeme hovořit o té důležité záležitosti změně smlouvy. Já jsem vás chtěl pouze pozdravit, pane Broku, před ukončením dnešní schůze a uvidíme se zítra ráno. Hm, pak ještě bude probíhat i schůzka koordinátorů. A po schůzce koordinátorů nás čeká paní Bolisová, která bude hovořit o eh, registru transparentnosti. A poté tam máme další bod na našem dnešním programu. To by měl být právě pan Brok a pan Gualtieri ohledně reformy smluv. To je velice důležitá, citlivá záležitost. Nemáte-li nic dalšího do diskuse, končím dnešní schůzi. Děkuji vám.